Vážení kolegové, ráda bych zahájila naše zasedání. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Nedostali jsme žádné žádosti o změnu návrhu pořadu jednání, takže mám za to, že ho můžeme považovat za přijatý. Také vás chci informovat o tom, že jako obvykle se zasedání vysílá na internetu. S tím bych přešla k bodu 3, což je Paní předsedkyně říká schválení zápisu ze schůze jako na nevedných 23. 24. ledna a 19. února tohoto roku. Opět zápis je k dispozici, zápis jste dostali, takže pokud nejsou žádné námitky nebo nebudou žádné námitky v průběhu zasedání, zápisy budeme mít za schválené na konci dnešního zasedání. Mám trošku další sdělení předsedkyně. Po posledním zasedání koordinátorů jsme neměli čas oznámit, k jakým rozhodnutím koordinátoři dospěli, takže velice stručně nejprve možná informace o tom, co jsme udělali písemným postupem, což bylo přidělení zpráv a stanovisek konkrétním kolegům. Georgios Stavrakakis, rozpočet 2014, potom Rosta Esfara Sferagut, otevírání trhu pro služby osobní přepravy, po železnici Joachim Celer, také doprava, jednotný evropský železniční prostor a Marie-Therese Sanchez-Smith, železniční systém v Evropské unii. Na legislativní stanoviska tady máme Karin Kalenbach a zprávu z vlastního podnětu o tom, jak může Unie přispívat k vytváření vhodného prostředí pro podniky, nově vznikající podniky, aby vytvářely pracovní místa a nezaměstnanost mládeže, stanovisko ke zprávě z vlastního podnětu, socialisté a demokraté, zatím my máme jméno. A také, protože se blíží konec tohoto funkčního období, proběhla také výměna názorů o přidělování zpráv z vlastního podnětu z hlediska toho, kolik máme vlastně možností a chci vás informovat o tom, že na předchozím zasedání koordinátorů jsme v únoru rozhodli, že do konce funkčního období se budeme snažit o to, aby všech šest politických skupin mělo jednu zprávu z vlastního podnětu na základě toho, co je k dispozici a také jsme se dohodli, že si vyžádáme schválení pro čtyři zprávy na základě návrhů, které pocházejí z ELS, od socialistů, od zelených a z EKR. Nicméně potom, na základě písemného postupu, jsme se mezi koordinátory dohodli, že první blok zpráv z vlastního podnětu bude se stávat ze zprávy ELS o inteligentní specializaci socialistů, o připravenosti členských států na účinné a včasné zahájení nových programů v oblasti politiky soudržnosti EKR, regionální politika politika soudržnosti jako součást širší státní podpory a potom žádost o schválení zprávy zelených, o inteligentní síti. To si formálně vyžádáme v Dubnu až budeme hlasovat o zprávě pana Gajera. O tom se také bude diskutovat dnes. A také jsme se v únoru dohodli, že Alde a GUE předloží upravené návrhy svých zpráv z vlastního podnětu. Potom jsme také dostali námitku Alde. Alde nesouhlasí s touto dohodou a chtěli by, aby jejich návrh byl v prvním bloku. To bylo tedy v únoru. A teď bych vám něco řekla ještě, nebo budu pokračovat ve zprávě po dnešním zasedání koordinátorů. Takže to, co jsem teď říkala, tady zřejmě výbor schvaluje jako zprávu ze zasedání koordinátorů. Můžeme přejít k bodu číslo 4 na pořadu jednání. Týká se to zprávěnce Gajera, já nevím, jestli tady je. Ale dnes tady máme také prezentaci studie o regionálních strategiích pro průmyslové oblasti v Evropské unii a vyslechneme si paní Tedling Schönhofer, ředitelku společnosti Metis ve Vídni, která nás seznámí s výsledky této studie a zahájíme diskuzi o těchto otázkách, které se týkají regionálních strategií pro průmyslové oblasti. A na úvod tedy uslyšíme prezentaci paní Tedlin. Když dovolíte, budu používat pouze první část vašeho jména, takže máte slovo. Ano, mnohokrát děkuji. Nejprve se musím omluvit. Vždycky je to takové zvláštní, když mám mluvit k lidem, kteří mě vidí ze zadu, ale to se nedá změnit. Paní předsedkyně nemluví do mikrofonu. Já myslím, že už zůstanu tady. Jestli chcete, tak se můžete přesunout, to není problém. Eh, Miguel chce, abych zdůraznila, že paní Tetling se dostává zvláštního zacházení. Děkuji mnohokrát. Já mám to potěšení, že vás mohu seznámit s informacemi, které se týkají regionálních strategií pro průmyslové oblasti. A týká se to starých průmyslových oblastí. Já myslím, že to je zajímavá věc, ke které se můžeme vrátit. Alespoň já, když jsem byla na vysoké škole, tak základní otázkou regionálních politik byly průmyslové oblasti, ale teď už je to tak trošku zastaralé. Takže ten materiál, který jste si zcela jistě přečetli, se tady týká za prvé toho, jaké jsou výzvy strukturální transformace, neboli a zvlášť samozřejmě s výhledem na staré průmyslové oblasti. Druhá otázka zní, jak k tomu přispívá politika soudržnosti. A já k tomu budu mít čtyři, myslím, zajímavé příklady. Město Manchester, Essen, Lille a Bilbao. Všechna čtyři města si prošla velkou restrukturalizací a pořád ještě jsou na mapě, přestože stojí před eh, zásadními problémy. Samozřejmě k restrukturalizaci v těchto městech také došlo za pomoci fondů. A potom přejdu k určitým závěrům o politice soudržnosti a možná zazní určité kritické poznámky, dejme tomu k politice soudržnosti která je velice zaměřená na inteligentní specializaci a často zapomíná na tyto oblasti. Nejprve tedy první věc. Než budeme mluvit o starých průmyslových oblastech, to byl tady takový ten přehled, který jsem právě prošla. A nejprve chci říct několik slov o výzvách nebo o významu průmyslu. Protože průmysl byl sice hodně v médiích v důsledku finanční krize a také v důsledku poklesu z posledních dob, době stejně je to jakýsi motor růstu a strukturální změny. Bylo to tak v minulosti a stále tomu tak je. Představuje 16 HDP a stále ještě má velký vliv na pracovní místa. Na každých 100 pracovních míst v průmyslu vzniká 60 až 200 pracovních míst ve zbytku ekonomiky. A v Evropě průmysl představuje 80 vývozu a také 80 soukromých investic do výzkumu a vývoje. Průmysl byl, abych tak řekla, motorem našeho sociálního, kulturního a samozřejmě ekonomického rozvoje. A za posledních 10 až 15 let se hodně změnil. Výrazně se zvýšila produktivita, inovace. Výrobní řetězec se rozdělil na výrobu a řadu služeb, které se zadávají externě. Hodně se zlepšil dopad na životní prostředí, a kouřící komíny už jsou věci minulosti. Vyvolal novou orientaci pracovní síly. Samozřejmě má teď velice komplexní hodnotové řetězce. Jde tedy o to, jak se zboží vyrábí. To se hodně změnilo. A v průběhu krize jsme viděli ztrátu 3 milionů pracovních míst v průmyslu, což představuje asi 10 pracovních sil. Takže když mluvíme o obnově, je také velice důležité, aby to vycházelo z reálné ekonomiky a z produkce. A z tohoto pohledu vlajková iniciativa pro průmyslovou politiku, která má posílit konkurenceschopnost, žádá nebo požaduje silný, diverzifikovaný a životaschopný průmysl. A konkrétně se odkazuje na politiku soudržnosti a také na rámcový program. A sdělení komise o silnějším evropském průmyslu pro růst a hospodářskou obnovu eh, volá po průmyslové revoluci a já si myslím, že to je velice zajímavé, protože žádá, abychom přešli k obnovitelné energii přes změnu budov a produkce, což by mělo vyvolat velkou poptávku. Jde o to, aby eh, budovy a také produkce přešly na režim, který je účinný z hlediska využití energie. Nicméně je také důležité říct, že vůbec není jasné, co je to vlastně průmysl. Já předpokládám, že vy si všichni představíte ty kouřící komíny, ale průmysl vymezuje průmyslová politika. A průmyslová politika je zaměřená na průmysl. A když se na to podíváme víc blízka, Eurostat to bere jako produční sektor, včetně výroby. Někdo tam zahrnuje i služby, obchodní služby, finanční služby a někdo ne. Takže když se nad tím zamyslíme, průmysl je zřejmě něco tak trošku nejasného. Průmysl je odvětví, které něco produkuje. Já doufám, že tato tabulka není matoucí. Chtěla bych začít vpravo v pravém dolním rohu. Co je to průmyslová politika? Průmyslová politika souvisí s původem Evropské unie. Jak víte, v 50. letech, když šlo o to, abychom překonali problémy železářského a uhelného sektoru, členské státy se spojily, aby vyřešili problém těchto odvětví. Samozřejmě Na národní úrovni si jich vysoce vážili a snažili se najít společné řešení pro tyto sektory. Promyslová politika pak přešla od sektorové politiky k horizontálnější politice, k podpoře podnikání, schopností a dovedností veřejných zakázek a daňové politiky. S tím, že se také snažila zajistit dobré rámcové podmínky lepší regulaci, šlo také o regulaci státního vlastnictví a podobné věci. Takže v kostce širší koncepce průmyslové politiky zahrnuje rámcové podmínky, horizontální politiku a také, dejme tomu, staré sektorové podniky, ze kterých se teď stávají klastrové politiky. Samozřejmě to není jediný typ politiky, který ovlivňuje průmysl. Větší vliv mají možná ještě politiky pro životní prostředí nebo politiky pro použití nebo využití půdy. A samozřejmě Evropská unie má také celou řadu politik, které nejsou přímo zaměřené na průmysl, jako je třeba infrastruktura nebo energie, které mohou průmyslu ovlivňovat mnohem víc. Průmyslová politika je na základě definice a také toho, jak to vnímáme, politika, která nesouvisí s určitým územím. Nicméně hodně se projevuje v konkrétních územích. A promyslové, staré promyslové oblasti jsou velice dobrým příkladem, které nám ukazují, jak se promyslová politika projevuje na konkrétním území. Takže v železářském, ocářském průmyslu, v textilním průmyslu, ve všech těchto odvětvích, která dnes považujeme za takzvaná stará odvětví, když se ocitli pod tlakem nové mezinárodní dělby práce, Tyto oblasti a tato výroba se přesunuly do jiných částí světa. A tyto oblasti čelily značným problémům. Zvlášť v 70. letech to bylo hodně dramatické. V té době vznikla celá řada studií, které podrobně analyzovaly kulturu závislosti a všechny možné cesty a také to, jak obtížná je obnova. Je zřejmé, o jaké oblasti se jedná. Je to severovýchod Anglie, venkovské oblasti, Baskicko. A další věc, na kterou se často zaměřujeme málo, je to, že i některé části nových členských států stojí před stejnými problémy. Přestože vstoupily na scénu mnohem později a tyto problémy se dostávaly do pozadí vzhledem k tomu, jaký tam vládl režim a jaká tam byla vláda ještě předtím, než se otevřeli. Takže se dá říct, že nové výzvy, před kterými stojí Evropská unie, odvádějí pozornost od starých problémů. Například rozšíření na východ, globální konkurence, lisabonizace politiky soudržnosti a samozřejmě nyní finanční krize. Aby to nebylo úplně abstraktní, abyste si dokázali představit, jak to vypadá, udělali jsme čtyři případové studie. Ptali jsme se, jak městské oblasti, jedná se především o městské oblasti, které se potýkají s těmito problémy, protože industrializované oblasti jsou ze své povahy většinou oblasti městské. Jak se jim podařilo přejít na nový způsob práce. A tato čtyři města zřejmě znáte. Essen, Lille, to je u belgické hranice, to je stará uhelná a textilní oblast, Manchester, to je kolébka průmyslové revoluce v Evropě, a Bilbao. Město, které rostlo díky hornictví a potom přešlo na stavbu lodí. Za všemi těmito čtyřmi městy je velice zajímavá historie Evropy, ale já mám mluvit 20 minut, takže vám zřejmě nemohu podrobně říct něco o každém z těchto měst, když si myslím, že představí velice zajímavý obrázek vývoje Evropy a územního vývoje. Všechna tato čtyři města, která jsou reprezentativní z hlediska těch, kdo stojí před stejným problémem, tato města mají společné to, že stojí před dlouhodobými úkoly neboli. Jsou na území, které je znečištěné, kde je stará infrastruktura, staré továrny, staré budovy. Mají byty nebo domy, které kdysi postavili pro mnohem větší populace a potřebují rehabilitaci. Mají veřejné prostory, které nejsou atraktivní a musí se přestavět. Mají řeky a otevřené oblasti, které potřebují restrukturalizaci. Já si, vzpomínám, že v některých oblastech byly otevřené kanály. A to bylo opravdu neuvěřitelné ještě v 70. letech. Takže tyto typy problémů nacházíme ve většině těchto měst. Pokusím se vám ukázat, protože všechna tato čtyři města se dokázala změnit. Staré rozpadající se čtvrti se staly víceméně prosperujícími městy. Já se to pokusím trošku vysvětlit. Podíváme se do zákulisí. Uvidíme, jak se jim to podařilo. A tady chci především říct, že je k tomu potřeba spousta peněz, ale nejde jenom o ty peníze. Především ty úkoly, o kterých už jsem mluvila, z hlediska hygieny, kanalizace, rehabilitace budov, pozemků, přestavby infrastruktury, nic z toho samozřejmě nemůže udělat jeden orgán místní samozprávy nebo národní orgán. Je k tomu nutná spolupráce. A ve všech těchto čtyřech oblastech se projevují velice zajímavé příklady spolupráce. Na venkově, ne, pardon, v Porůří, já myslím, že to je eh, velice zajímavý případ, jeden z nejstarších případů regionálního združování. A toto združení, tato asociace je velice zajímavý model zprávy. Protože já myslím, že před 30 lety, pokud ne ještě dřív, možná, že už je to i déle, Několik orgánů místní samozprávy předalo své pravomoci z hlediska plánování investic do infrastruktury a územního plánování společnému združení, to už má teď dokonce parlament, a zapojené orgány místní samozprávy a regionální samozprávy se podílejí na jeho činnosti. V Lille byla také velice důležitá otázka přeshraniční spolupráce. Ta oblast mezi Francií a Belgií nepředstavuje při, přirozenou historickou hranici. Je to stejná země, stejná krajina. Ta hranice je prostě jakási bariéra. A ten dlouhý proces spolupráce teď začal, nebo dál vzniknout Združení EGTCL, Eurometropol Lil Kortrik, Turnaj. A to je také poměrně inovativní v evropské politice. Mohla bych něco říct i k dalším dvěma městům a k tomu, jak našli velice zajímavé příklady horizontální spolupráce. A já myslím, že to je velice důležité. Je velice důležité mluvit o těchto věcech také, když mluvíme o správě a řízení, protože nejde jenom o správě nebo řízení na více úrovních, jde i o tuto horizontální spolupráci. Další velice důležitá otázka je spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, především v Bilbao. Tam zřídili združení, rozvojovou agenturu, která spojuje prostředky místních, regionálních a městských orgánů a soukromé prostředky. další věc, která je velice důležitá, souvisí s tím, že je nutná spolupráce mezi plánováním, hospodářským rozvojem, RTDI a trhy práce a sociální politikou. Všechna tato čtyři města Eh, mohou, se mohou pochlubit velice zajímavými příklady. Takže jedna věc je vertikální spolupráce a druhá národní a místní spolupráce, spojení těchto přístupů. Ani tady není žádný recept pro všechny, ale souvisí to především s místními oblastmi, s průmyslovými regiony, s tím, že jim musí přinášet prospěch i celostátní přístup. Spojené království nepodporovalo konkrétně regiony přes nějaké rozvojové programy, nicméně jsou tady plány na nové technologie. Manchesteru je docela hodně nových odvětví na základě velkých rozvojových programů. A to vycházelo z národní úrovně. Takže to byly takové velké projektové technologie, ten přístup byl se zhora dolů a fungovalo to. V Essenu byl podle mě jeden z nejlepších příkladů. Byla to mezinárodní stavební výstava, která začala někdy v 70. letech u zrodu tohoto parku Iba Emšer stála vysoce charismatická osoba a začalo to přestavbou několika starých průmyslových budov. Já myslím, že celé Zollverein je jeden z nejzajímavějších příkladů přestavby staré průmyslové budovy na něco nového. A měli také spoustu individuálních projektů, které jsou teď jakými si vlajkovými projekty. V Lille měli úplně jiný přístup. Měli národní politiku pro decentralizaci s tím, že měly vzniknout decentralizované městské oblasti. A v Bilbao měli partnerství veřejného a soukromého sektoru. So successful strategies I skip. A nyní ty úspěšné strategie, to vynecháme. A nyní kohezní politika, politika soudržnosti. Co může udělat? V zásadě všechno. Můžeme říci, že je zde velice málo omezení. Ovšem. A nyní ano, to si můžete přečíst, to máte k dispozici v mém dokumentu, čili jakým způsobem přispěla tato politika k rozvoji v těchto městách Lille, Bilbao, Manchester, to si můžete přečíst, a ve Senu. To znamená, ano, byly to takové ty vlajkové projekty rehabilitace starých průmyslových oblastí a obnova, oživení těch starých průmyslových zón. Závěry. Především, a to bych ráda zdůraznila, v těch posledních pěti minutách Průmyslová politika nemůže nějakým způsobem rekonvertovat všechny tyto průmyslové oblasti. Jedna z lekcí této politiky v 50. 60. letech je taková, že vládní zásahy většinou ta rizika tržního selhání přeceňovala a podceňovala Eh, možná selhání v důsledku těchto zásahů. To znamená, že dávali přednost technologiím, které byly kvalitní včera. Veřejné politiky mohou právě eh, být takovým opravdu eh, můstkem v této oblasti. Ovšem je to především ta diversifikovaná mm, diversifikace technologií, diversifikace oblasti, záleží na tom, ve kterých oblastech uspějeme. Tyto politiky by mohly být riskantní, pokud berou v potaz pouze, řekněme, ty národní šampiony. Například, kdyby všichni se zaměřili pouze na farmaceutický průmysl, tak bychom samozřejmě se do budoucna potkávali s velikými problémy. Průmyslová politika by měla především podporovat mezinárodní konkurenceschopnost, zatímco kohezní politika by měla pomáhat městám, regionům v obnově, v oživení jejich oblastí. A nejdůležitější je, že na té místní, regionální úrovni tyto strategie by měly podporovat diversifikovaný rozvoj. Diversifikovat to znamená nezaměřovat se pouze na ten výzkum, technologický rozvoj a tak dále, RTDI. Protože Dochází se k určité reorientaci, já to zatím nemohu prokázat, protože nemám k dispozici um, konkrétní číslo, ovšem dochází k určité reorientaci kohezní politiky směrem k vývoji RTDE a mám pocit, jsem přesvědčena o tom, že ty staré průmyslové oblasti jak si zaostávají pokud jde o mm, získávání finančních prostředků. Jedno euro, které je investováno v rámci Lisabonizace do oblastí, která opravdu roste, produkuje mnoho víc, o mnohem více užitku, než to, co byste museli, řekněme, investovat do oblasti, které potřebují fyzické, fyzické oživení a přeměnu. Kohezní politika nemá teritoriální přístup, který by šel nad rámec těchto programů. A proto je obtížné zhodnotit, kam se dostávají tyto finanční prostředky, jakým způsobem z toho těží tyto regiony. Protože my samozřejmě ty, ty čísla získáme a ty informace z různých materiálů a pod teritoriální úrovni v podstatě nevíme, jak, kam se dostávají tyto finanční prostředky. Ve starých průmyslových oblastech, v těch, které se ještě v současné době snaží o tu reorientaci, obnovu. Tyto oblasti potřebují další finanční prostředky pro to, aby došlo k tomu, této přeměně. Ovšem finanční prostředky to není jediný problém. Toto vynecháme. Kohezní politika totiž nemá takový skutečný přístup do reálního rozvoje. Já vím, že se to, jak není to zakázáno v rámci tohoto nařízení, ovšem nepodporuje se to. Takovým příkladem je eh, Fond pro, pro, pro zemědělství a regionální rozvoj. Tam ano, například líder, to znamená pro ten místní rozvoj. Tam je určitý teritoriální přístup, Ovšem zaostáváme v této oblasti a pokud bychom měli investice, pokud by to bylo v rámci toho integrovaného teritoriálního přístupu v rámci nové legislativy, tak by tam byla určitá možnost označit určité, určitá teritoria s určitými strategiemi, konkrétními kroky, konkrétními akcemi a tak dále. Ovšem zdá se, podle toho, co mi bylo řečeno, že těch 5%, že bych to, to znamená ta potřeba propojit těch 5% s, s projekty EITI pravděpodobně nepřežije. Čili co potřebujeme v kohezní politice, politice soudržnosti? To, no, aby to staré průmyslové oblasti, abychom je podporovali, abychom nějakým způsobem stimulovali horizontální, vertikální spolupráci, tak abychom měli určité projekty pro místní rozvoj, pro tyto staré průmyslové oblasti, městské oblasti, tak aby opravdu se mohli podílet na těchto programech pod tou úrovní operačních programů. Bohužel v mnoha členských státech není možnost vytvořit si určité společné strategie nebo akční programy a tak dále. Proto si myslím, že tyto integrované teritoriální investiční projekty by byly dobrou příležitostí pro tyto staré průmyslové oblasti, aby se opětovně dostaly na naší mapu, aby se tyto oblasti staly předmětem naší pozornosti, pozornosti, kterou potřebují a tak, aby i tato kohezní politika je mohla podporovat v rámci různého typu spolupráce, ne pouze v oblasti financování. Děkuji. Thank you. Eh. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Poté, co si vyslechneme Konstance, budeme mít ještě diskuzi. Takže Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nyní chtěla zareagovat na několik eh, témat, která byla zde přednesena, ale musím nejdříve začít eh, s tím, co mi tady nechal zpravodaj, takže nyní to přednesu. Takže vy máte dnes mezi vašimi materiály studii, Eh, která se týká eh, úzce toho, co už bylo v pracovním dokumentu, se kterým jste byli obeznámeni. Zde v této zprávě je několik požadavků, které jsou namířeny na komisi a na členské státy. A týká se toho, jakým způsobem by se mělo přistupovat k problémům souvisejícím s starými průmyslovými oblastmi. Existuje tedy mnoho výzev a problémů, kterým e, čelí tyto e, staré průmyslové regiony. E, já tu osobně tuto studii ještě neznám, dostala jsem ji teprve dnes na stůl. Ale existuje tedy seznam, kde jsou tyto problémy vyjmenovány. A základem pro tuto zprávu je výzkumná práce, v návrhu zprávy se poukazuje na specifické problémy těch starých průmyslových eh, regionů v Evropě. Týká se to toho, že existovala dlouhá období růstu v minulosti, ale po nichž následoval velmi závažný hospodářský pokles. A potom tyto oblasti tedy čelily těm problémům, že se musí velmi rychle přiorientovat. Eh, pokud jde o tyto oblasti, kde byla dříve velmi významná průmyslová struktura, tak tyto regiony nemají tak dobrou pozici ve srovnání s jinými regiony, pokud jde o získávání dostatečných eh, finančních prostředků. A to vy víte, že prostě není dostatek finančních prostředků pro tyto regiony. A potom tato, eh, nebo tento návrh zprávy zachází ještě dále poukazuje na to, že i když na regionální úrovni, i na evropské úrovni a členských států, takže přestože existují možnosti pro hospodářský rozvoj, existují prostředky, které se dají čerpat, ale bohužel eh, potom to neodpovídá těm skutečným eh, prostředkám vynakládání těchto prostředků. A je potřeba tedy, aby se tyto eh, regiony dále rozvíjely. A pro tento rozvoj potřebujeme opravdu eh, dobrý eh, koncept. Je to tedy ta podmíněnost ex ante, pokud je o budoucí politiku soudružnosti protože je potřeba, aby strukturální fondy byly vynakládány co nejúčinněji a je potřeba je dát do souvislosti s účinnými průmyslovými politikami. Bohužel existují příliš komplikované předpisy pro příjemce, tak eh, to, mu to je potřeba zabránit, eh, to souvisí s otázkou výboru pro kontrolu a je důležité se zmínit o tom, že na evropské úrovni už samozřejmě existují úsilí toto vyřešit, ale je potřeba na tomto pracovat i na národní a regionální úrovni. Pro příjemce je to tedy příliš komplikované a mělo by se to zjednodušit. Pan zpravodaj ve svém návrhu eh, vyzývá eh, komisi, aby posoudila současnou situaci současných eh, oblastí, aby se zaměřila na současné problémy. A je důležité aby byly poskytnuty eh, orientační vodítka pro regiony, aby mohly pracovat na svých regionálních strategiích. Tak, jak vy jste řekla, i v eh, budoucnosti se bude dále používat systém LEADER a nejenom pro venkovské regiony, ale i pro městské oblasti. A to v rámci s eh, evropským Fondem pro regionální rozvoj. A pan zpravodaj závěrem říká, že eh, toto by mohlo být eh, šancí pro průmyslové regiony. A potom také je dobré se zmínit eh, inteligentní specializaci, to je velice důležité v souvislosti s těmito průmyslovými regiony. Sice to není úplně předmětem této zprávy, ale do budoucna se tím budeme určitě zabývat. Pan zpravodaj mě eh, požádal o to, abych eh, osobně se také vyjádřila. Já bych eh, chtěla říci, že pokud je o ten nový přístup pro nadcházejících sedm let, tak musíme vycházet z těch předchozích sedmi let. Pořád máme na mysli, že průmysl se zdá nebýt úplně eh, potřebný, že máme, eh, že stačí mít služby, ale to si myslím, že je eh, velmi chybný názor. A určitě se mnoho věcí zničilo, které věci, na kterých musíme nyní znovu pracovat a snažit se to napravit. Musí, protože některé regiony se nechaly prostě uh, jednoduše eh, padnout a na ničem novém se nepracovalo. A to je špatné. Vy víte, že jsem z východního Německa a v Sasku a Sasko-Anhalt a Turinsko, Durinsko, tak eh, tam jsme měli obrovský průmysl a potom po pádu eh, berlínské zdi, tak tam všechno zmizelo, veškerý průmysl, ale my jsme tam pracovali, nasadili jsme strukturální politiku, postavili jsme eh, nové věci, spolupracovali jsme s eh, podnikateli, s průmyslem a já si eh, myslím, že k tomu se nepostupovalo úplně stejně v rámci EU. Takže já si myslím, ano, strukturální politika nám může pomoci a myslím si, že bychom měli eh, využít eh, té nové možnosti, které nám eh, nabízí politika soudržnosti a tak můžeme pokročit ku předu. Nesmíme v rámci jednání zapomenout na rekonverzi a nesmíme zapomenout na podporu podniků v rámci průmyslových oblastí a nesmíme zapomenout na výzkum a podporu nových technologií. To je potřeba posílit. To je eh, velmi důležité při restrukturalizaci průmyslových odvětví. Tyto dvě oblasti jsou si velmi blízko. Já už se těším, až si tuto studii přečtu a doufám, že si tam přečtu něco konkrétního, něco, co by nám mohlo pomoci. Já si ale myslím, že je eh, důležité, abychom si uvědomili, že průmysl je na místě pouze v zemích eh, mimo EU, protože v těchto zemích eh, nerespektují předpisy EU. Ne, já si myslím, že v Evrop- EU se musíme zaměřit na průmysl na nové druhy odvětví. A toho, to si myslím, že to dosáhneme pomocí té nové politiky. To je tedy zatím vše k tomu, co mi dal Jens Geier. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Konstance. Děkujeme, Konstance. Stínový zpravodajové Karimadina. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já bych velice ráda poděkovala našim hostům za prezentace této studie ano, která připomíná slovo, které je velice důležité. Budoucnost. Budoucnost tu musíme připravit. To je něco, čemu se musíme věnovat. Musíme Nesmíme už využívat ty staré, zastaralé metody, ale investovat do nových oblastí, nových sektorů, nových odvětví. Pokud jde o tuto zprávu, ráda bych řekla, že je to nesmírně kvalitní zpráva. Bere v potaz problémy, oblasti, které skutečně utrpěly obrovským způsobem, poklesem průmyslu v našich zemích. A je to otázka, je to stávající otázka, které se musíme věnovat. Jednak je to diversifikace regionálního hospodářství, ale zároveň dochází k určité relokalizaci. Čili jak to vyřešit? Jeden z důležitých bodů této zprávy podle mého názoru je to, že musíme zjednodušit administrativní, podpis, administrativní postupy které bychom měli zjednodušit. Ovšem, jestli dovolíte, ještě pár bodů. Jednak je to transparentnost eh, pomoci v různých v různých klastrech, eh, kde privilegujeme například různé malé a středně velké podniky a jejich propojení, které například jsou velice aktivní v, um, ve službách nebo řemeslnický sektor, o kterých jsme nehovořili, nebo například sociální, takzvaná solidární ekonomika, o tom se málo hovoří. Otázka kultury, kreativních odvětví, ta je rovněž nesmírně důležitá v obnově těchto starých průmyslových zón. To je zásadní. Vy jste se zmínila, vážená paní, o městě Lille. Ano, Lille například známe, ehm, jejich známé nádraží, které bylo rekonvertováno a které se v podstatě v současné době stalo kulturním prostředkem, kulturním, ehm, kulturním stánkem, na střeše kterého jsou solární panely například, čili funguje dvojím způsobem. Rovněž jste se zmínila o nových integrovaných nástrojích ITI, místní aktivity v oblasti integrovaného rozvoje. To je podle mého názoru další dobrá, dobrý příklad těchto integrovaných strategií, které bychom měli definovat, co možná nejblíže k, k těm potřebám konkrétních oblastí, teritorií. Ovšem nesmíme zapomínat ani na programy multiregionální a jejich potenciál multiregionální spolupráce, která by mohla vytvořit další pracovní místa. A ještě jeden bod, pokud jde o rozvoj do budoucna. Potřebuje synergie mezi Evropským sociálním fondem a jinými evropskými fondy. Evropský sociální fond by měl hrát stěžejní roli, pokud jde o adaptaci, kvalifikací v rámci inovačních odvětví, jednak je to mm, vzdělávání, odborné, eh, odborné školení, pro, přeškolování a tak dále. Dále jsou to, je to takzvané zelené oblasti, energetika, obnovitelné zdroje. To všechno jsou oblasti, kde bychom měli změnit stávající modely, změnit směr, tak abychom um, se mohli již nyní podílet na tvorbě budoucnosti, pokud skutečně nechceme, aby nám tyto příležitosti unikly. Děkujeme. Marie Šerez má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. I já, jestli dovolíte, bych ráda poděkovala za práci na této zprávě. Ráda bych poděkovala především část 5, je opravdu velice zajímavá, tam se hovoří o výzva. Ano, krize se projevila především v průmyslových oblastech, které jsou na ústupu, na poklesu. Vidíme zde obrovský dopad sociální oblasti. E, například ve Francii jsme o tom hovořili, můžeme uvést mnoho příklad. Máme zde sice evropské evropské fondy k dispozici i v současné době, které pomáhají například nezaměstnaní, vlastně další vzdělávání, rehabilitace, průmyslových oblastí, investice do nových infrastruktur, které by byly konkurenceschopnější, které by byly efektivnější. Ráda bych připomněla ještě jednu záležitost. Častokrát na zapomínáme, že veřejné finanční prostředky v jedné zemi by neměly eh, sloužit k, de- eh, k eh, delokalizaci v jiném státě. Například Česká v tomto odstavci se hovorí o tom, že Evropa prostě zapomíná svoje staré průmysl průmyslové zóny. Ráda mi Karima, já se již o tom zmínila, ovšem já bych ještě ráda zmínila tuto oblast, která je mi velice blízká, velice mi leží na srdci. Je to ta možnost, ten, ná, ten nápad, vy jste se o tom zmínila, vážená paní kolegyně. To znamená, jak se rekon, rekonvertovat kulturální odvětví, kreativní odvětví, které by rovněž mohly představovat obrovskou kapacitu tvorby nových mm, pracovních míst v, této, v tomto období krize. Kulturní, kreativní odvětví by mohly skutečně znamenat obrovský význam pro tyto zóny mm, nedávno například ve Francii jsme využili, jsme právě vytvořili takovou možnost, která slouží jako jakýsi katalyzátor pro tvorbu různých, řekněme, řemeslnických postupů. Došlo k, rekon, k rekonverzi těchto průmyslových zón na kulturní stánky, na kinosály a tak dále mohli jsme, byli jsme schopni tím způsobem změnit například Glasgow nebo Lille, tvář těchto míst eh, tímto novátorským, inovačním způsobem. Čili ano, mus, nesmíme zapomínat na eh, v rámci těchto industriálních strategií na tyto kulturní eh, odvětví, kreativní odvětví, na které velice často v tomto konkrétním kontextu zapomínáme. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Lambert van Isteroj má slovo. Děkuji za slovo. Já jsem nesmírně potěšen tím, že probíhá tato diskuze, že zde máme návrh této zprávy, tuto studii. Čtyři příklady těchto míst jasně poukazuje na to, že kohezní politika a regionální politika funguje. To je důležité. Když se podíváme na výsledky, výsledky jsou opravdu pozitivní. Čili došlo k úplnému přetavení určitého nastavení myšlení lidí v průběhu několika desetiletí. A já se ptám, zda víme, které regiony, které jsou ohroženy, které by představila takovou monostrukturu, které jsou tak, řekněme, nejvíce ohroženy, kde dojde k takovému novému velikému třesku u mě například v mém regionu dva veliké chemické podniky museli zavřít svůj provoz z různých důvodů. A když vidíme v Evropě relativně vysoké ceny energií ve srovnání s USA, vidíme, že dojde k relokalizaci nejenom v rámci EU, ale i do jiných částí světa. Víme teda již nyní, kde hledat tyto oblasti? Máme nějaký evropský pohled na regiony, které v důsledku monokultury určité monostruktury v následujících deseti letech budou zasaženy nejvíce? Mm, zmínila jste se rovněž o, nějak, o takzvaných smart technologiích, inteligentních technologiích, inovacích. Řekla jste, že se možná tomu ještě budete věnovat později, že by to neměl být pouze výzkum, vývoj a tak dále. Ne, to není problém. Když se podíváme na výzkum a vývoj, to je vlastně evropský nástroj. Vidíme tam i možnosti v projektu Horizon 60 až 70 miliard, které by měly být k dispozici. V regionálních fondech bychom mohli mít více finančních prostředků, pokud bychom využili ten integrovaný přístup, o kterém jste se zmínila. To znamená, že výsledkem vaší studie by mohlo být to, že tato kohezní politika by mohla být důležitá nejenom pro tu restrukturalizaci, rekonstrukci, přeměnu, ale i pro zapojení nových aktivit, o kterých se zmínila Marie Tereza. U nás v Eindhovenu máme 10 um, tisíc lidí uh, zaměstnaných um, a u nás je diversifikovanější ekonomika, jsou tam společnosti AMSL, které mm, jsou aktivní customer leadera, které jsou aktivní v nanotechnologiích a tak dále. Čili nejenom podporovat výzkum a vývoj, já myslím, že to není nějak v rozporu, to znamená výzkum a vývoj na jedné straně a pak ta druhá vlast. Děkujeme, pan Oldřich Vlasák. Dovolte eh, i mě, abych poděkoval za prezentaci studie, která se týká regionálních eh, průmyslových oblastí a poznatků eh, z jejich rekonstrukce jako takové. Myslím si, že rozhodně je můžeme využít jako takové. Eh, já bych chtěl podotknout, že eh, tyto oblasti, eh, vlastně velké městské oblasti, mm, se podílejí zhruba 80% na evropském HDP, čili je potřeba jim věnovat pozornost a týká se to všech oblastí, včetně životního prostředí, nezaměstnanosti a tak dále. Eh, jsem přesvědčen o tom, že ITI, eh, čili integrované teritoriální investice, jsou tím správným nástrojem pro tyto oblasti. Ten integrovaný přístup je zde velmi důležitý a proto bych doporučil, aby do toho portfolia eh, financí byly zaplněny, byly doplněny i další evropské fondy, eh, jako je například program Horizon 2020. Eh, dál bych chtěl říci, že je důležité propojení jednotlivých strategií a je potřeba na to myslet už při tvorbě těchto programů to znamená, jsou to samozřejmě státní strategie evropské, regionální, ale i ty lokální, městské. Je potřeba, aby nedocházelo k překryvům, ale k násobení vlastně těch aktivit jako takových. Chtěl bych také říci, že metoda LEADER, která je zde eh, jmenována, že by mohla být nástrojem pro použití pro tyto městské oblasti, Ehm, podle mého názoru je to spíše metoda, která se hodí na venkovské menší oblasti jako takové, protože tady by mohlo dojít ke konfliktu mezi eh, legálně zvolenými místními orgány, ať už to regionálními nebo, nebo městskými. Ehm, případné použití této metody by muselo vyřešit právě tento, tento konflikt s těmito dvěmi stupni. Čili to jsou mé připomínky a e, těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkujeme. Jola Hybner má slovo. Děkuji. Děkuji. E, já bych vám chtěla poskytnout e, určité informace. Eh, o kterých se hovořilo na výboru Envy. Především se hovořilo o jedné věci a chtěla bych za to poděkovat, protože do posud jsme hovořili o regionálním rozvoji, ale nikdy se nevysvihl význam a rozvoj právě těchto průmyslových oblastí a jaký mají význam pro obnovu životního prostředí. My se musíme starat o tyto průmyslové oblasti, ale musíme k tomu přistupovat pozitivně. Je důležité, aby se tyto oblasti mohly přeměnit, tak jako o tom hovořil pan Lambert. Existuje tedy možnost toho, že to transformuje například přirozeným způsobem strategie stimulovat eh, takovýto rozvoj v rámci inovací, například zelená ekonomika. Ale zelená ekonomika v širokém významu, nejenom co se týká jednotlivých eh, oblastí rozvoje zelených technologií, ale především výzkum a vývoj. A to také v souvislosti s průmyslovými oblastmi. Protože většinou se eh, nazírá na tato průmyslová střediska tak, že by se eh, tam měl ten průmysl přeměnit v nějakou městskou oblast, třeba aby se postavilo nové bydlení. Ale to si myslím je chyba. Já si myslím, že bychom tyto oblasti mohli dále využívat jako průmyslové oblasti a mohli bychom tam ještě zakomponovat ten výzkum. Eh, také je důležité se zde zmínit o energii tato průmyslová střediska by mohly být nápomocny při tomto výzkumu a také můžou být užitečné eh, i v jiných oblastech, například těžký průmysl, strojírenství. Momentálně se nacházíme ve velmi obtížné situaci v Evropě, právě co se týče hospodářského rozvoje. Mnoho mm, mladých nám bude eh, za chvíli vyčítat, že jim neposkytujeme práci a právě podpora takovýchto průmyslových středisek a využití zkušeností na regionální úrovni, regionálního vedení a tam oni mají praxi a vědí, že je to třeba transformovat a nechtějí, aby došlo k likvidaci těchto průmyslových středisek. Musí být ten postup vyrovnaný. Většina eh, těchto regionů se nachází ve městech. Například ve Spojených státech máme Silicon Valley, to je tedy eh, údolí, které je zaměřené pouze na toto odvětví. Něco takového prostě u nás není. Máme um, různé výzkumné ústavy, které jsou propojeny s průmyslem. Je... Bylo by dobré, abychom dosáhli také určité dopravní rovnováhy, protože vy všichni víte, že když eh, přestane fungovat nějaké takovéto průmyslové středisko, tak se potom začnou rušit dopravní linky ale je potřeba to podpořit. A tato průmyslová střediska je potřeba přizpůsobit a je třeba je začlenit do městských aglomerací. My samozřejmě chceme, aby občané rozhodovali o některých věcech, ale musíme jim také umět vysvětlit, proč eh, například nemůžeme některý průmysl zlikvidovat, můžeme ho transformovat, nějak eh, jinak ho nasměrovat, ale nechceme ho rušit. Já jakožto eh, členka výboru Envy chci říci, že je dobré, že se touto otázkou zabýváme a chci vám říci, že je důležité, abychom se tím zabývali nepouze restriktivně, ale že bychom měli podporovat další rozvoj. Děkuji. Chce si někdo vzít slovo za komisi? Ne? Ano, prosím. Klaus Schulze? Pan Klaus Schulze, ano, přesně tak. Vítám vás. Generální ředitelství Regio. Já jsem si nepřipravil žádné prohlášení, ale díval jsem se na tu studii a na závěry které se týkají inteligentní specializace. Sledoval jsem tuto diskuzi, připadala mi velice zajímavá. V podstatě nemám co dodat k té výborné analýze. Chceme poděkovat tomuto výboru a především panu Gajerovi za tuto zprávu. Myslíme si, že inteligentní specializace je potenciálně velice dobrý nástroj, který může zblížit průmyslovou politiku a politiku soudržnosti. Pokud jde o závěry z této studie, která dnes byla předložena, myslím, že bychom měli být velice opatrní, abychom neudělali velice běžnou chybu, kterou udělali i v této studii. A totiž je to věc, které se dalo snadno vyhnout, kdybyste se, ří, se řídili pokyny komise, zvlášť pokud je o platformu pro inteligentní specializaci. A pokud byste se nezamýšleli pouze nad tou jakousi nálepkou inteligentní specializace. Protože je velice snadné mylně považovat inteligentní specializaci za to, že se uzavřete této určité oblasti, ale tady jde o diversifikaci skuteč, na základě skutečných aktiv, na základě podkladů, na základě toho, co skutečně máte k dispozici. Takže my nabízíme regionu metodologii. Toto není nějaká paušální strategie, kterou se snažíme uplatňovat všude. Je to vysoce sofistikovaný pokročilý nástroj a omezuje se pouze na téma jedna z jedenácti navržených témat. A samozřejmě, jak víte, máme také vyčlenování prostředků. Nabízí to cestu pro promyslové regiony, jak se dostat ze slepé uličky, jak přejít na nová odvětví na základě dovedností a schopností, které mají v regionech. A také souhlasíme s tím, že by měla probíhat koordinace mezi ministerstvy a také mezi prostředky, které se využívají na ty dovednosti, prostředky a IRDF. E a to je součástí metodologie, kterou my navrhujeme. A při vyjednávání s členskými státy vidíme, a to je vysoce pozitivní, že se to bere vážně, že probíhá hodně koordinace mezi ministerství ve vše, všech zemích, se kterými jednáme. V minulosti to tak nebylo, ale teď už to probíhá při přípravě nových programů. Takže to je velice pozitivní a může to podpořit strategické vize. A ještě poslední poznámka je zřejmé, když se chcete podívat ještě dál, je zřejmé, že tady otázka, jak propojit regionální strategie s evropským eh, budováním cestovní mapy. A tady eh, vstupuje do hry regionální spolupráce. To úzce souvisí s tím, co budeme dělat v budoucích programech regionální spolupráce a jak členské státy využijí potenciál těho, těchto programů, aby vybudovali prvotřídní evropské klastry v těch oblastech, ve kterých chtějí být excelentní v oblasti své specializace. S tím, že se to také napojí na širší evropskou mapu, která je součástí programu Horizon 2020. My na tom teď také pracujeme, připravujeme k tomu konferenci a budeme ve spojení i s tímto výborem. Mnohokrát děkuji. Děkuji. A nyní požádám paní Tedling a také Konstancu, aby nám to zhrnuli. Prosím, máte slovo. Děkuji. Zazněla tady celá řada zajímavých věcí, já se pokusím reagovat na ty z nich, u kterých mám pocit, že bych měla. Víme, které regiony jsou ohrožené v důsledku průmyslu? Já myslím, že analýza, která se dělala na základě politiky soudržnosti, se hodně zaměřuje na malé a střední podniky, na infrastrukturu a tak dále. Já nevím všechno, ale nejsem si vědoma toho, že by se velká pozornost věnovala průmyslu. Takže já myslím, že nevíme. Ale pan Šulce z generálního ředitelství Regio toho asi ví mnohem víc. Pa, pane Nistelroy, ano, nástroj nebo motor restrukturalizace, ne, to není rozpor. Představte si, že máte nějaký operační program a máte jeden region, který se zabývá opětovnou konverzí a pak region, který na tom je dobře, je to, má nějaké úžasné, prosperující, kreativní univerzitní město. Kam umístí Fond soudržnosti své peníze? Do toho regionu, kde je ta univerzita a technologické centrum, tam mají prostě mnohem větší předpoklady pro to, aby získali prostředky, než ti, kteří se pořád ještě musí zabývat obnovou pozemků a takovými těmi nudnými záležitostmi infrastruktury. Takže záleží na tom, jak se na to díváte. A mě jde také o to, že toho víme velice málo o tom, jak politika soudržnosti vynakládá prostředky pod úrovní operačních programů. A velice by mě zajímalo, protože na generálním ředitelství regio se nevěnujeme tolik regionům, pro které máme strukturální programy. Ne, tam, kde děláme hodnocení ex ante, tam jsem nenašla příliš velké nadšení z hlediska mezi územních investic. Nevidím, že by půjčovatelé v Německu a Francii měli zájem o účelové prostředky pro městské oblasti. Znamená to, že to musí jít e, z ministerských peněz, dejme tomu, že nějaká městská oblast, která má nějakou strategii. Ne, to jsem zatím neviděla. A ta metoda lídr, jistě, tu nelze uplatňovat na městské oblasti. Ale já jsem chtěla zdůraznit, že v oblasti rozvoje venkova vypracovali metodologii a samozřejmě, že dává smysl použít něco takového. Něco jako integrovaný teritoriální rozvoj, ale nemůže to být úplně stejná metoda, protože je potřeba eh, rozhodnout o spoustě prostředků nebo spoustě oblastí, ale ty prostředky by se daly víc navázat na integrovaný rozvoj. Já myslím, že to je vše. Mnohokrát děkuji, já nevím, jestli tam máme nějakou další reakci nebo poznámky. Jenom bych eh, něco řekl ke dvěma věcem. Pokud nevíme, co se stává, nebo co se děje, nebo co bude v chemickém odvětví v dalších deseti letech, to ve vaší studii nebylo, nicméně, když se podívám na naši agenturu, to je strašné, protože jde o další generaci, která přijde a všechno ovlivní. Takže možná, když se podíváme na tu zprávu Gajer, měli bychom se zamyslet nad tím, jestli by ten text neměl být spíš proaktivní, u takovýchto věcí. A já myslím, že by bylo možné podívat se na takovéto záležitosti. A někdy je to opravdu koncentrované na určitá území. A ta budou opravdu hodně ovlivněna. A druhá věc, samozřejmě v městských oblastech můžeme využít ten integrovaný teritoriální nástroj. Pořád to tady ještě máme. Záleží na tom, co si zvolíme, pokud vím. Záleží na tom, co si zvolí místní, orgány a, místní regionální a národní orgány, jestli to využijí nebo ne. Ale máme dobré příklady. Už jsou dohody mezi městy a Evropskou komisí v této fázi pro další období, třeba v Nizozemsku. Takže možné to je. Ale možná, že je důležité, aby při rekonstrukci, obnově takovýchto oblastí skutečně byly zapojené národní státy, protože evropské investice jsou součástí té změny, ale tu metodu je třeba přijmout na všech úrovních. Není možné vnášet do toho evropské prostředky, provádět spolufinancování a říct, pak se to nějak stane. Ne. Je to otázka těch územních záležitostí, konkrétních ujednání, ale ve stejné míře jde o budoucí pracovní místa, o vzdělání, o změnu přístupu. Pokud eh, se něco takového odehrálo v Bilbao a tak dále, eh, jde o změnu myšlení a to je ještě důležitější, protože lidé si někdy myslí, že věci prostě budou věčně pokračovat, ale tak to není. Naopak je potřeba hodně investovat do další generace a do věcí, které třeba změnit. Takže je to kombinace celé řady nástrojů, které vycházejí z národní úrovně, ale zapadají do toho i evropské prostředky. A já myslím, že ještě důležitější je mít národní strategii, kterou podporují hlavní města a do které jsou hlavní města ochotná investovat po dobu dalších deseti let, pokud takový problém vznikne. A pak v rámci této strategie máme náš teritoriální nástroj pro integrovanou spolupráci. To by mohlo pomoct. Ale za tuto změnu nemůže platit jenom Evropa. Já myslím, že můžeme navrhnout určité pozměňovací návrhy a postoupat, postoupit takto ku předu. To možná bude v dalších deseti letech ještě důležitější. Děkuji, Lambere. Začínám být příliš velkorysá. Dala jsem vám příliš mnoho času, takže musím uzavřít tuto diskuzi. Jediné rozhodnutí, které v této fázi musíme přijmout, je lhůta pro pozměňovací návrhy pro zprávu pana Gera, což je 21. března ve 12 hodin. 21. března. Mnohokrát děkujeme paní Tetling. Um, a teď bych ráda přešla k bodu číslo 5 na pořadu jednání, což je návrh stanoviska k inovaci pro udržitelný růst, biohospodářství pro Evropu a předám slovo Rice Maner a požádám o prezentaci. Kiitoksia puheenjohtaja. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve úvodem bych chtěla říci odvětví biohospodářství. To je sektor, který bude v budoucnosti velmi důležitý. Z hlediska regionálního rozvoje můžeme říci, že právě biohospodářství bude velmi užitečné také z hlediska vytváření pracovních míst. Biohospodářství je v současnosti základem také pro uh, zelené hospodářství a také co se týče strategie 2020. Ale nyní zpátky k regionální politice. Musíme mít vždy na zřeteli, že máme sedm oblastí, které souvisí, takže sedm z jedenácti oblastí, které se týkají biohospodářství. Takže si musíme uvědomit, že toto je velmi důležité, eh, pokud jde o vodítka a výhledy do budoucnosti. Mnohé se dá udělat lépe. Máme samozřejmě velké možnosti. Eh, pokud jde o lepší využití našich eh, zdrojů. Potřebujeme eh, účinnější vynakládání a využívání našich zdrojů. Především pokud jde o lesnictví a jiné průmysly, které jsou založené na biohospodářství. Já si myslím, že tady existují ještě obrovské možnosti. hospodářství nám už nyní nabízí velmi dobré výrobky, plastové výrobky, eh, různé chemické výrobky, které jsou velmi inovativní a na kterých můžeme dále v Evropě pracovat a také pokud jde o jejich uvádění na trh. Protože tak můžeme vytvořit eh, lepší možnosti růstu pro různé regiony a vytvářet nová pracovní místa. Velmi často eh, tyto zdroje existují v regionech, jsou tam k dispozici, když například eh, hovořím o lesnictví a lesních oblastech. Politiky a strategie. A pokud jde o ty jednotlivé pokyny. Měli bychom k tomu přistupovat eh, jinak a také co se týče fondů, agri a další fondy. Zde musíme pracovat mnohem účinněji, také co se týče koordinace. To musí být vždy v popředí. V našem směru ke biohospodářství, musíme si uvědomit, že to je dlouhá cesta a že se dostaneme do různých fází. Musíme si stanovit dlouhodobé cíle, musíme si uvědomit, že potřebujeme dlouhodobé strategie a také investice. A jenom tak dosáhneme toho, co jsme si dali za cíl. Regiony zde hrají ústřední roli, pokud jde o jejich eh, účast v tomto udržitelném a inteligentním rozvoji. Právě to know-how, toto už je v regionech. A proto je důležité, abychom zmobilizovali aktéry na regionální úrovni. Zde bychom si měli uvědomit, že se musíme spojit na eh, místní úrovni, na regionální i zde na úrovni EU je důležité, abychom měli plány pro biohospodářství, které budou na všech těchto zmíněných úrovních. Co se týče návrhu komise a také, co vypracovalo EPP, pokud je o biohospodářství, tak o tom bych se chtěla zmínit. Co je důležité, je to, že malé a střední podniky musí být důležitými aktéry a je důležité, abychom zaručili na evropské úrovni, že mm, malé a střední podniky budou disponovat dostatečnými finančními zdroji. Já bych chtěla poukázat také na důležitost eh, vzdělávání a dalšího vzdělávání, protože je důležité se postarat o to, aby to know-how bylo k dispozici a ty vzdělávací programy musí být eh, trvalé povahy. Je potřeba, aby tyto programy byly jak v části vysokých škol, tak i v části, která se zabývá učňovským školstvím. A závěrem. Je důležité, abychom vypracovali konkrétní cíle pro biohospodářství. A musíme tyto cíle také monitorovat a na evropské úrovni. Biohospodářství je oblastí budoucnosti. A jak říkám, ještě musíme učinit mnohé v rámci zlepšení. For EPP. Nyní stínový zpravodové Albert za, Lambert za ELS. Děkuji. Rika Maner výborně vystihla hlavní body, které se týkají regionální politiky. Velmi dobře je zdůraznila. Ukazuje, že toho můžeme opravdu hodně dosáhnout, ale možná, že ještě pár poznámek. Možná, že to vůbec poprvé, kdy komise předložila celkovou soudržnou vizi pro biohospodářství. Nejdřív to bylo hodně roztříštěné. Měli jsme něco v zemědělství, něco v průmyslu. A nikdy to nebylo předloženo jako jakýsi soudržný sektor s vlastní politikou. Takže já si myslím, že je dobré, že teď to tak máme. A je dobré, že se to také odráží ve strategii EU 2020, protože je to jedna z oblastí, kde máme určité cíle, Chceme inteligentní růst, chceme zelenější pracovní místa, chceme, aby lidé měli práci. Takže v tom se to odráží a to je samozřejmě výhoda. A druhá věc, u takovéto věci musíme být připraveni investovat. Když se podíváme na situaci v budoucích programech v rámci RDF a dalších nástrojů, když to uděláme, myslím, že budeme schopni přispět i v této oblasti. Je to rozhodnutí, které teď musí přijmout členské státy, musí se stanovit priority. A já jsem velice zvědavý, co se stane s inteligentní specializací, ale i v jiných oblastech. Co z toho vzejde? Které regiony v Evropě řeknou, my se chceme zapojit a chceme se zapojit do výzkumu a vývoje, protože to je důležité. A teď jsme teprve v počátcích, teprve u zrodu této politiky. A máme velice dobré produkty, které produkujeme z nových materiálů, abychom mohli omezit závislost na fosilních palivech. Takže jsme teprve v počátcích a musíme na tom dál pracovat, musíme dál předávat znalosti a poznatky. to, co se tady předkládá, zřejmě můžeme podpořit. Možná je tady ještě otázka synergií mezi jednotlivými nástroji, které teď uplatňuje Evropská unie. Já jsem například stínovým zpravodajem pro Evropský institut pro inovace a technologii a v nadcházejících sedmi letech se budeme zabývat takovými otázkami, jako jsou suroviny a biohospodářství, jako jedním ze tří nových témat na nadcházející léta, takže na tom se teď pracuje a já myslím, že je důležité, abychom viděli vzájemnou závislost mezi těmito oblastmi a regionálními politikami, abychom dokázali odstartovat inovační klastry a abychom to propojili s tím, co děláme tady. A aby se v tom také odrazila otázka inovativních klastrů nebo inovačních klastrů. Uvidíme, jestli se to podaří. Děkuji. Děkuji. Vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně, rád bych poděkoval paní zpravodajce za práci na této zprávě. Myslím si, že je to velice důležité i s ohledem na životní prostředí, dále to, že vyčerpáme příliš moc našich zdrojů, potřebujeme reagovat i na potřeby v oblasti potravin, dodávek potravin. Prostě musí Evropa přijít s nějakým novým přístupem, který bude udržitelný a efektivní. Bioekonomika, biohospodářství, tato strategie je dobrým základem, abychom reagovali na tyto veliké výzvy, kterým Evropa čelí v současnosti. To znamená, že by ta naše společnost měla být konkurenceschopnější, inovativní a um, šetřit zdroji. Samozřejmě, že vidíme jasná čísla každý rok, které potvrzují realizují tyto potřeby. Biohospodářství, tato politika, to je jasná příležitost pro růst, pro naše regiony, představuje to dobré, vhodné kompetence, které by umožnily využít veškeré faktory, umožnit další rozvoj v našich regionech a jít ještě dál. Koncentrace, pokud jde o oblast výzkumu, vývoje, klastry, to by měla být naše priorita. Investice do znalostí, dovedností v oblasti biohospodářství, to je podle mého názoru nejenom pokud jde o potřebu koherentnějšího politického rámce v této oblasti, ale zároveň investice do nových infrastruktur, nových mm, nástrojů, nových produktů, udržitelnějšího charakteru na celé evropské úrovni. Dále je to mobilizace na úrovni našich občanů. Evropané se mm, mají, leží jim na srdci eh, záležitost životního prostředí. A samozřejmě, že biohospodářství bude úspěšně jenom proto, když naši občané to podpoří. Musíme je informovat prostřednictvím regionálních politik, vytvářet lokální iniciativy i v oblasti výzkumu a vývoje. Toto je jeden z cílů i sdělení Evropské komise, jaké jakési praktické návody v této oblasti financování, výzkumu a vývoje. Podle mého názoru je to velice dobrý základ Podobně jako zpravodajka zdůrazňuje roli malých a středně velkých podniků v této strategii bioekonomiky, biohospodářství. Tam ale ovšem musíme zaručit financování, jsou to různé iniciativy v oblasti výzkumu, které ale zároveň musí mít dostatek finančních prostředků a zároveň musíme podporovat sdílení dosažených výsledků a dovedností. Dále jsou to garance na eh, regionální úrovni, pokud jde o vzdělávání, profesionální, další růst v této oblasti, tak abychom skutečně byli schopni adaptovat naše naši pracovní sílu a zároveň musíme sledovat všechny tyto politiky a jejich účinnosti do budoucna. Dále vítám i to, že komise by chtěla vytvořit observator v této oblasti a určitý výbor odborníků, expertů. Měli bychom ovšem vytvořit určitý pracovní program, určitou pracovní mapu, která by podpořila tuto iniciativu a tuto strategii. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. A Nikos má slovo. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την συγγήτρια γιατί ένα θέμα που... Já chci skutečně poděkovat zpravodajce, protože já si myslím, že tato otázka souvisí s tím, o čem jsme mluvili předtím, když jsme diskutovali o průmyslové politice. Je to naprostý zvrat, změna směru. Necháváme za sebou veškerá průmyslová odvětví, která jsme znali v posledních desetiletích a obracíme se k novému typu ekonomiky, který vychází z nových surovin a který může být velice důležitý pro regiony. Velice důležité jsou tady obnovitelné zdroje. Ale musíme být důslední při uplatňování této hospodářské politiky, abychom se vyhnuli eh, případným skrytým nebezpečím nebo nástrahám. V minulosti proběhly experimenty, které nebyly úspěšné, takže se musíme dívat do budoucna a musíme se vyhnout případným problémům nebo nástrahám, které přináší špatná zpráva zdrojů. A samozřejmě to má všechno velice důležitý dopad na produkci potravin a na paliva. Já myslím, že potřebujeme studie o způsobu spotřeby, abychom si udělali dobrou představu o biohospodářství. Máme sociální politiky, politiky pro životní prostředí. Takže toto je dobrý nástroj, protože to zapadá do úspěšného uplatňování těchto politik. Je to významné pro regiony. Můžeme se pokusit zajistit, že se zapojí i regionální orgány, například do rozvoje obnovitelných zdrojů. Takže biohospodářství je důležitým nástrojem pro posílení regionálního rozvoje. A je potřeba v regionech vytvořit strategické klastry, abychom dokázali využít výhody určitých regionů. Například jejich know-how, zdroje, suroviny, které máme v některých oblastech a musíme vytvářet takovéto sítě. Uvedu vám jeden příklad. Řada regionů nemá přírodní plyn, musí ho dovážet, zemní plyn, ale v dalších oblastech je možné využívat lesy, zemědělskou výrobu, nabízet produkty v jiných oblastech a zajistit tak nezávislost, aby například nemuseli dovážet energii. Samozřejmě musí probíhat také dialog, výměna osvědčených postupů na evropské úrovni Tato strategie zatím ještě není zpracovaná, tato celková strategie pro biohospodářství, ale v jednotlivých regionech je know-how. Když se podíváte například na produkci vína, piva v jednotlivých regionech, vidíme, že tam probíhá výzkum, který je možné využít. Měli bychom se tedy zamyslet nad tím, jaké poznatky, jaké znalosti už teď máme z hlediska biohospodářství. A pak je tady další pozitivní věc. Mohou se do toho zapojit i malé a střední podniky. Samozřejmě, průmyslový model se mění. Už se nezaměřujeme na těžký průmysl, na obrovské průmyslové podniky, ale zdůrazňujeme menší odvětví, význam menších odvětví, která jsou vhodnější pro tuto zelenou ekonomiku, pro biohospodářství. Takže já si opravdu myslím, že tyto změny jsou velice prospěšné, velice významné, ale aby se to všechno podařilo, je potřeba využívat finanční nástroje, jako je ERDF a Fond soudržnosti. A také Fond pro rybolov, neboli prostě další nástroje, které je třeba posílit a lépe využívat, aby bylo možné podpořit biohospodářství. A zcela na závěr chci říct, že my zelení bychom rádi upozornili na jedno nebezpečí. A mám na mysli geneticky modifikované organismy. Já myslím, že musíme být opatrní. Musíme se postarat o to, že také ochráníme biologickou rozmanitost. Samozřejmě budeme mít i další problémy. A musíme si na to dát pozor. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěl říci, že biohospodářství pro eh, Evropskou unii je podle mého názoru velmi důležité, protože chrání neobnovitelné zdroje a využívá těch obnovitelných. A proto jsem rád, že komise eh, vydala nyní v únoru v letošním roce strategii o biohospodářství, ve které zmiňuje i observatoř, která by měla v tomto roce vzniknout která by měla hodnotit eh, dopady rozvoje eh, tohoto biohospodářství. A protože eh, je to tak důležité téma, tak podle mého názoru je potřeba odpovědět na několik otázek. V prvé řadě strategii biohospodářství z té současné 27 má pouze pět států. Pokud vím, tak je to Dánsko, Finsko, Německo, Irsko a Nizozemí. Pakliže máme postupovat koordinovaně, tak je potřeba se k tomu vyjádřit, jak se bude mm, postupovat v ostatních zemích a jak se tyto záměry budou dávat dohromady. A druhá věc je, že eh, tato observatoř eh, bude mít samozřejmě svůj rozpočet a nějaké personální zázemí, čili zajímalo by mě, jak si komise představuje fungování této observatoře z tohoto pohledu. Děkuji. Thank you. Uh, we... Děkuji. Chce si komise vzít slovo? Nemáme za komisi žádné jméno. Já nevím, kdo tady je, nebo jestli tady někdo je za komisi. Ano? Můžete se prosím představit? Já jsem Silvia Neymet from the... Silvia Neymet z DG pro výzkum. Z ředitelství, které připravovalo právě sdělení, které se týká biohospodářství. Takže první věc. Ráda bych poděkovala vašemu výboru i zpravodajce za úžasné stanovisko, které jste připravili k této strategii. A nyní pár bodů, o kterých se zmínili stínovi zpravodajové. Komise si je vědoma toho, že dlouhodobý úspěch strategie biohospodářství a akčního plánu závisí na tom, jak to vezmou regiony a jak to bude implementováno na regionální a místní úrovni. A právě z tohoto důvodu jsme se snažili spolupracovat s regionálními aktéry v tomto ohledu. Jsme rádi, že i výbor regionu koncem loňského roku přišel se sdělením v tomto ohledu a zdůraznil eh, důležitost lokální a regionální implementace. Zároveň jsme si vědomí potřeby synergie mezi strukturálními fondy Horizontem 2020, společnou zemědělskou podnik- politikou a dokonce i společnou rybolovnou politikou, čili toho jsme si vědomi u takzvané inteligentní specializace, u příručky, kterou DG Regio připravilo pro regionální orgány. V této příručce zdůrazňujeme to, že mnoho investic, ke kterým již došlo nebo které se plánují v rámci těchto strategií, by měly být, by měly spadat eh, pod hlavičku biohospodářství. Samozřejmě, že to záleží na každém členském státě, zda si to zvolí. Ovšem my doufáme, že ano, že tomu tak bude. Ráda bych zdůraznila je potřebu povědomí spotřebitele u všech aspektů biohospodářství. Hovořili jsme o takzvané mm, o dalším odborném vzdělávání, posilování, vzdělávání obecně a zároveň zvyšování povědomí a získávání pracovníků pro tento sektor. Pokud jde o předávání informace spotřebitelům, tam nás ještě čeká práce, i pokud jde o udržitelnější volby, nákup produktů tohoto charakteru a tak dále. A právě proto si myslím, že i partnerství veřejného a soukromého sektoru pro tyto produkty bio um, um charakteru jsou podle našeho názoru pozitivní. Ní je zde veliký potenciál pro propojení národních, lokálních, regionálních i evropských orgánů. A pokud jde o přípravu národních strategií pro oblast biohospodářství. Ano, je pravda, že některé členské státy jsou na tom lépe než jiné v této oblasti, jsou napřed. Ovšem my se snažíme připravovat i regionální strategie biohospodářství. Mohlo by být dobré propojit všechny tyto různé aspekty. A pokud jde o observatoř na evropské úrovni, která eh, by měla v podstatě pravidelně hodnotit pokrok této oblasti a to by nám mohlo pomoci připravovat regionální a národní strategie. Tato observatoř byla zahájena nedávno. Hlavním beneficientem je JRC, e to znamená Společné výzkumné středisko. A my očekáváme velice kvalitní, dobré výsledky, které by mohly podpořit další implementační proces strategií v oblasti biohospodářství. Děkujeme. Jens Nielsen a pak Rika. Velice stručně, já jsem si nyní vyslechl příspěvek komise i Riku. Ano, partnerství veřejného soukromého sektoru, o tom hovoříme hodně, to je správné, ovšem neměli bychom rovněž uznat důležitost propojení biohospodářství a sociálního hospodářství, protože to je rovněž zásadní když se lidé mm, dají dohromady, řeší problémy. To si myslím, že je propojení, které bychom rovněž měli vzít v potaz. Děkujeme, Riko, co ty na to? Děkuji. Paní předsedkyně, stručně. Já bych chtěla nejdříve poděkovat všem kolegyním a kolegům za ty výčet, eh, výtečné komentáře. Samozřejmě já všechny tyto připomínky zohledním. a čekám také netrpělivě na pozměvací návrhy. Já si myslím, že eh, otázka spotřebitelů je také velmi důležitá a možná v textu by se to mělo ještě lépe vyzdvihnout. Eh, co se týče obalů, tak zde jsou také problémy. My eh, musíme se zaměřit na to, aby ty obaly byly ze, z materiálu, které jsou uh, založeny na uh, biologických materiálech. To je velmi důležité. Jinak se nechci vracet eh, k dalším věcem. Já to, co jsem si vyslechla, tak všechno bylo velmi zajímavé. Byly to velmi podnětné připomínky a jak říkám, určitě je zapracuji. Děkuji. Děkujeme. Máme se lhůtu pro pozměvací návrhy a to je 22.3. v poledne. 22.3. v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu, to je šestka. Je to pan Vlasák a jeho politické plánování a dlouhodobé tendence, rozpočtové dopady na posilování kapacit Ultrichu. Máš slovo. Pani předsedkyně, eh, dámy a pánové, eh, je jasné, že dlouhodobé plánování má z titulu rozmístění investic a rozpočtování eh, velmi důležitý dopad. Na základě zásady subsidiarity je jasné, že za vytváření dlouhodobých sociálně-ekonomických eh, strategií a provádění politik v Evropské unii nesou zodpovědnost eh, různé veřejné organizace, ať již na evropské, státní, regionální nebo místní úrovni jako takové. Eh, pro posílení moderní a administrativní kapacity je potřeba uvolnit určité zdroje, ty zdroje jak pro plánování, tak pro tyto kapacity jsou vyčleněny jak v Evropském sociálním fondu, tak eh, ve Fondu pro regionální rozvoj. A eh, týká se to zvláště oblastí, které jsou velmi citlivé, ať už se to týká boje proti korupci nebo snížení administrativní zátěže, anebo modernizace procesů tvorby jednotlivých politik a samozřejmě se to týká i elektronizace veřejné zprávy, kde tyto zdroje jsou velmi důležité. E, trochu nám v poslední době vyvstává problém e, s víceletým finančním rámcem, který je pro dlouhodobé plánování velmi důležitý a jak víte, zatím nedošlo k dohodě, čili jsme tady trochu na vodě a e, já ve svém stanovisku právě vyzývám proto, aby došlo k větší koordinaci e, rozpočtování na úrovni evropské a na úrovni národních rozpočtů jako takových. E, pokud jde o formulování politiky, zvláště politiky soudržnosti, Eh, tak ta je eh, stále více závislá na, na prognózách a na formulování dlouhodobých trendů jako takových. A proto je potřeba využívat eh, materiálu a studií, které již byly zpracovány, například projekt Evropa 2030, který byl zpracován na základě reflexní skupiny o budoucnosti Evropské unie do roku 2030 pro Evropskou radu jako takovou. Dále zpráva globální trendy do roku 2030, eh, kterou vypracoval Ústav eh, Evropské unie pro studium bezpečnosti. Čili to jsou všechno materiály, ono jich existuje více, které je potřeba využít pro formování právě těch dlouhodobých trendů. A proto závěrem eh, ve svém stanovisku doporučuji užší koordinaci všech aktérů, vytvoření interinstitucionálního systému pro identifikaci dlouhodobých trendů, kde by byli zapojeni vlastně všichni mnou již zmínění, to znamená eh, zaměstnanci všech příslušných orgánů a institucí Evropské unie, včetně výboru regionů, což si myslím, že je velmi důležité, protože to má právě dopady na, na lokální území jako takové. Čili tolik shodnutí mého stanoviska. A budu samozřejmě rád, pakliže budou nějaké připomínky a návrhy. Děkuji. Uh, Děkujeme. Já myslím, že pouze Francela Alfonse by chtěl reagovat jako stínový zpravodaj. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ano, toto je záležitost, která je nesmírně zajímavá, především pro kohezní fond, eh, zjednodušování v této oblasti. Já si myslím, že potřebujeme mít eh, právě ty reflexe, úvahy do budoucna, dlouhodobé charakteru, výhledy, tak abychom mohli vytvořit programy v této oblasti, různé vzdělávací programy, tak abychom měli dlouhodobý výhled. Bohužel velice často na evropské úrovni tak to neuvažujeme. Já si myslím, že bychom měli uvažovat tímto způsobem i v jiných oblastech, vytvořit určitě určitý globální přístup, do kterého bychom zapojili různé aktéry i na úrovni regionů, tak abychom vzali v potaz potřeby, především místní, regionální a zároveň i určitou expertízu, určité konkrétní hlavní směry, které například neznají na té regionální úrovni, čili doplňovat to. Já samozřejmě považuji mm, toto stanovisko za velice pozitivní, myslím si mm, především pokud jde o implementaci v oblasti kohezních politik, toto je nesmírně užitečné. Děkuji vám. Děkujeme, pan Lambert van Nisteroy. Děkuji. Já si myslím, že je obtížné vědět, eh, o co se vlastně jedná v této problematice. Protože na jedné straně vedeme eh, velké diskuze o tom, jakým způsobem máme uspořádat velmi restriktivní rozpočet a na druhé straně chceme věnovat dostatek pozornosti vytváření kapacit na všech úrovních. Tak, abychom měli kvalifikovaný personál a tak, aby to mohlo sloužit jako stimul pro ekonomiku. Myšlenka toho, že budeme-li kontrolovat finance na druhé straně, takže to na druhé straně povede ke podpoře ekonomiky, tak já si myslím, že tento názor není úplně e, správný. A v některých zprávách se toto v této zprávě se to říká například eh, bod 6 a 7. Tam se hovoří o tom, že Evropská unie musí být nám otevřenější ve strategiích, eh, které uplatňuje. Ano, je jasné, že hovoříme o eh, národní kompetenci. Vy to říkáte, že všechno se nemůže sorganizovat na úrovni evropské. Ale eh, někdy my dáváme vlastně takové zrcadlo před členské státy, kde se členské státy sami vidí. A já si myslím, že Eh, vlastně tím dáme na pranýř ty, kteří nesplňují to, co mají, kteří neposkytují tyto kapacity. Takže to je to, čemu říkáme naming and shaming. Například eh, v politice zaměstnanosti někdo, kdo je už dlouho na svém pracovním místě, tak taková ta osoba je více chráněná než nějaký mladý člověk, který se ještě nedostal na ten pracovní trh. Jak se ten mladý člověk na ten pracovní trh dostane? Musí čekat 20 let, aby se zaintegroval do pracovního procesu. A co to znamená pro ty znalosti, které se musí převést? Já si myslím, že ten systém by se měl kriticky zhodnotit. A to je zcela jistě politická diskuze, k čemuž přispívá tento dokument. A já si myslím, že můžeme přispět pozitivně z, toho, z našeho výboru a prostřednictvím nástrojů, které jsou součástí regionální politiky. A poskytneme vám pozměňovací návrhy, pane Vlasáku, děkuji. Děkuji. Zdá se, že již se nám nepřihlásil nikdo a proto bych poprosila kolegy sběra pro politické poradenství pro pana Barosa. Myslím, že by tam měl být kolega k dispozici pro jejich příspěvek. Děkuji, paní předsedkyně Graham, můj kolega to bude prezentovat. Ano, takže Graham Katan, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo a rád bych poděkoval všem členům za příležitost vystoupit. Ano, pokud jde o budování kapacit, posilování kapacit jedním z takových inovačních elementů, prvků, které se snažíme zavádět ve všech institucích v současné době. Svět se mění velice rychle, jak víme, proto potřebujeme strategičtější přístup EU politiky s dlouhodobějším výhledem, dopadem. To je něco, čemu se musíme věnovat, o tom jste se zmínili. Musíme na to reagovat tak, jak na to reagují v Washingtonu, v Delhi, v Pekingu. A tím, že zde bude meziinstitucionální právě ten systém analýz, ESPAS, ty strategie, to je takový pilotní projekt v roce 2010-2011, my jsme právě zahájili aktivity v této oblasti pro posilování kapacit ehm, a máme zde různé, různé instituce, které se do toho zapojily na evropské úrovni empirickým i analytickým způsobem. Tento pilotní projekt e, v přesnu 2012 byl ukončen zprávou Globální trendy pro rok 2030. Je to zpráva, která poukazuje na globální trendy, které by měly ovlivňovat svět v roce 2030. Byl tam jeden důraz na jednotlivce, dále na udržitelný rozvoj eh, v, v, ob, ve světě, když máme méně, politic, méně, méně přírodní zdrojů, dále je to policentrický svět a dále je to rostoucí propás mezi eh, na úrovni mezinárodní zprávy a řízení. Tento hm, projekt umožnil vytvořit určitou přípravnou fázi, etapu, všem hm, a dohodu ohledně rozpočtu v roce 2012. Druhá etapa by měla pokrývat rok 2012-2013 a představit tři hlavní klastry a analýzy. Jednak je to ekonomika, dále je to eh, společenská změna a mezinárodní zpráva eh, řízení a moc. Tyto tři studie, které nyní probíhají, by měly hovořit o hlavních eh, eh, trendech v této oblasti a vývoj, který nás čeká do toho, v tomto horizontu v roce 2030 v Evropské unii. A dále bychom měli identifikovat eh, předvydatelné možnosti, politické možnosti pro Evropskou unii až do roku 2030, to znamená tom institucionálním cyklu. Mezinárodní skupina, která byla vytvořena, je velice inovativní přístupem, podle mého názoru je velice pozitivní, věnuje takovou průřezovou pozornost nebo průřezovým eh, eh, eh, prvkům v rámci ekonomiky, společenství, vlády a řízení. Tyto tři studie by měly být připraveny do září letošního roku. Připravujeme to pod dohledem mezi institucionálního výboru. Všechny tyto tři eh, pracovní skupiny eh, zahrnují parlament, radu, Evropskou komisi a i službu pro vnější činnost. Tyto studie které z toho vyplynou, by měly být analytickým základem pro přípravu další práce ehm, tohoto řídícího výboru ESPAS, který by měl definovat tyto politiky, trendy, tak jak vyplynuly z těchto tří studií, o kterých jsem se zmínil. V podstatě to bude velice důležité pro stanovování evropských politik v následujícím institucionálním cyklu a i nad rámec tohoto cyklu. V roce 2014, na začátku toho roku, by měla být zahájen posle, byla zahájena poslední etapa. Já doufám, že to veme v potazy veškeré institucionální změny, které nás čekají na konci letošního roku. To je takový přehled celého projektu. A ještě reakce na to, co říkal pan zpravodaj a stínový zpravodajové. ESPAS. To si myslím, že přináší jasnou odezvu na jasné potřeby. Evropa by se měla strategicky dívat do budoucna napříč institucemi a ne tak, jak tomu bylo v minulosti pouze každá instituce mm, si hrála na svém písečku. Čili měla by zde být interakce mezi zaměstnanci, pracovníky všech institucí. Vidíme zde takovou novou aktivitu, nové možnosti a já si myslím, že by to mohl být krok správně směrem do budoucna, když budeme rozhodovat o tom, jak postupovat před, jak z toho vytvořit takový permanentnější systém spolupráce mezi všemi evropskými institucemi. Děkuji. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Pokud je o implementaci těch doporučení, tam ještě jste nerozhodli o tom, jakým způsobem proběhne praktická implementace výsledků ESPASu nebo co očekáváte od parlamentu, jak to vidíte, jak to vidíte, to znamená, jak by ty ostatní instituce do toho přispívaly, nevím, zástupcem parlamentu v rámci naší skupiny, nebo prostě oni nás zahrnou do té pracovní skupiny, nebo to budou nějaké sektorové DG v rámci komisí, já nevím, eh, pane kolego, zda byste k tomu mohl. Ano, paní předsedkyně. Toto je jediný meziinstitucionální projekt, který probíhá. To znamená, že ten řídící výbor, o kterém jsme se zmínili, ten vlastně řídí celý ten projekt, to znamená, je do toho zapojen parlament, rada, komisa i vnější služba. Z komisy tam je šéf Defil, který je zodpovědný a tato Kupina bude čerpat ze závěru všech těch zpráv, které se připravují, těch studií, které se připravují do konce letošního roku a pak připraví konečnou zprávu politických doporučení pro rok 2014. Evropský parlament může zasahovat na, pracovní, na úrovni pracovní skupiny, tam je jedna, která se zabývá ekonomikou, dále sociálními záležitostmi, to znamená společen, společnost a pak je, je to vláda a řízení. Já eh, vedu pracovní skupinou v oblasti hospodářství ekonomiky a mm, tam se prostě všichni zapojují aktivně, i zástupci parlamentu a ostatních institucí A pak ten řídící výbor, to bude ta druhá etapa připraví návrh zprávy, kterou rozešla institucím na začátku roku 2014, čili doporučení různých výborů Evropského parlamentu. Komise převezme tímto způsobem ze strany členů Evropského parlamentu, kteří pracují na různých pracovních skupinách, v těchto různých pracovních skupinách. Já si myslím, tak jak jsem to viděla, jak to připravil pan zpravodaj, odpovídá to analýze i těm intencím komise, to znamená to, co asi tak by se mělo navrhnout v této oblasti pro následující období. Děkujeme Oldřichu možná bys měl opravdu velice bdělem opravdu nepolevit a pokud jde o doporučení a tak dále, co budeme chtít, aby, to, aby tam bylo zahrnuto a tak dále, aby to opravdu celý ten proces fungoval, aby ta kohezní politika, regionální politika tam byla, ano, no, protože to, aby tam teda ty investice byly ty zásadní, které očekáváme, tak aby to nebylo jaksi na vedlejší koleji, čili já skutečně doufám, že to i pomůže ve finalizaci celé zprávy. Nevidím už žádné připomínky, já nevím, zda ještě Oldřichu by si chtěl na závěr nějaké poslední ne, děkuji. Rád bych poděkoval za tyto informace komisi. Já myslím, že budeme v kontaktu a objasníme ještě některé nejasné záležitosti Zároveň myslím, že je to výbor pro rozpočet, který je za to zodpovědný, čili tam ještě budu kontaktovat kolik. Já zatím vám všem děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. My zatím ještě nevíme, jak to mm, proběhlo ohledně hlasování, jak to proběhne ohledně hlasování v, hlavním výboru. Všem 22.3. ve 12 bychom měli hlasovat u nás ve výboru pokud by hlavní výbor hlasoval v květnu, tak potom bychom to přesunuli na únor, pardon, na duben. To musíme ještě zvážit. Já zatím navrhuji 22.3. v poledne. A tím bychom mohli ukončit tento bod našeho programu. Děkuji vám a děkuji za účast komise. A nyní se dostáváme. Sean je jisté. Dokonce zdá se, že máme víc času, než jsme předpokládali, což je dobré. Šone, Nyní to je, to je tvoje stanovisko, které se týká modrého růstu, posílení udržitelného růstu v oblastech moří, námorní dopravy a cestovního ruchu. Máš slovo. Ano, já jsem připravený, mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, jste vždycky v předstihu. Já doufám, že vy jste v předstihu se mnou. Jsem velice rád, že mohu připravit stanovisko k této zprávě z vlastního podnětu, protože si myslím, že materiály komise, ze kterých to vychází, poukazují na velice důležitou oblast skutečného růstu a skutečných možností pro vytváření pracovních míst a pro udržitelnost Evropské unie, jakmile správně nastavíme infrastrukturu. A to bude velká výzva, protože za prvé potřebujeme rozvíjet infrastrukturu, která vyhoví potenciálu moří, za druhé Potřebujeme právní jistotu a musíme mít také jistotu, že budou investice v řadě oblastí, kde je veliký potenciál z hlediska růstu. A některé z těchto oblastí bych rád uvedl. Já myslím, že tady ten potenciál opravdu skutečný, je to velmi názorné. A to, že to vychází z přímořských regionů, a z přírodních zdrojů v pozemních vodách, znamená to, že je to vysoce relevantní pro tento výbor. Protože námořní otázky jsou v zásadě otázky regionálního rozvoje a proto je velice správné, abychom tady zaujali jednoznačný postoj a podpořili tyto návrhy. Já myslím, že je nutné zaměřit se na účinné využití zdrojů. Je to potřeba racionalizovat, aby se zajistilo, že tyto strategie budou mít skutečný smysluplný dopad na růst. A v návrhu stanoviska žádám, abychom se zaměřili na využití všech synergií mezi nástroji EU, abychom podpořili a rozvíjeli námořní klastry. Jsou tady určité inovativní iniciativy na úrovni členských států. Už teď existují. Jedním z příkladů je program Infomar, který můžeme zdůraznit. To je jakýsi společný podnik mezi geologickými službami v Irsku a Námořním institutem Irského institutu pro studium mořského dna. Pokrývá velké území v potenciálně výhodných eh, vodách z, hlediska komerčního využití. Pokrývá například fyzické, biologické a chemické oblasti mořského dna a to je velice důležitá věc. Musíme také, jak už jsem říkal, podpořit stabilní právní rámec ve všech oblastech politiky, abychom zajistili udržitelný hospodářský růst v přímořských oblastech. Příliš často se bohužel setkávám s tím, o postižených skupina podniků, že jednotlivé politiky jsou navzájem v rozporu a to je veliký problém. Vede to ke zmatkům, k nejistotě, vznikají spoždění, odrazuje to investice a přicházíme o příležitosti pro vytváření pracovních míst v těchto oblastech. Musíme z této slepé uličky výjít a musíme také propojit uvažování mezi jednotlivými orgány, které se zabývají těmito oblastmi, abychom měli celkový cíl, aby všichni věděli, co ten cíl je a snažili se usnadnit dosažení tohoto cíle. Místo toho, aby každý žil izolovaně, což pak znamená, že je velice důležité využít tyto příležitosti. Takže potřebujeme jednoznačná praktická pravidla pro speciální plánování v oblasti moří. Musíme se na nich dohodnout při konzultacích se všemi zúčastněnými a pokud se to udělá, tak to více-méně otevře další možnosti pro využití veškerého potenciálu moří. V některých oblastech je obrovitý potenciál. To například oblast obnovitelné energie. O tom se neustále mluví, ale tak to opravdu je. Možnosti jsou obrovské z hlediska přílivu a odlivu vln a větru. A musíme podpořit veškeré nástroje, například regionální politiky, abychom způsobem udržitelným z ekonomického hlediska podpořili náběh těchto technologií a projektů a potřebujeme také pilotní projekty. Některé projekty už teď probíhají a samozřejmě musíme to všechno napojit na sítě. Musíme posílit přenosovou kapacitu. Jinak by nemělo smysl, abychom měli vítr na moři nebo energii z přílivu odlivu, pokud nebudeme mít možnost dát to lidem k dispozici. A to bude znamenat velkou investici. Ale, jak jsem říkal, tyto investice budou možné, až bude právní jistota a až lidé, kteří chtějí investovat, dostanou také pomoc, aby mohli rozvíjet tuto oblast, kterou tady potřebujeme. A samozřejmě je to velká příležitost pro Evropu, která je příliš závislá na dovozu fosilních paliv z nejrůznějších částí světa. Je to příležitost, která znamená, že musíme zavést opatření, aby to bylo možné začít uplatňovat co nejdřív. A já jsem také byl na řadě diskuzí za kulatým stolem, diskuzí při snídaních tady v parlamentu Mluvilo se o tom, že se bude dál využívat ropa a plyn v moři, zejména proto, že se neustále objevují nové technologie, které umožňují využít tato naleziště stále dál od pobřeží. Co musíme pokračovat, protože když se podíváme na nejrůznější hodnocení, je tady veliký potenciál, jak v mé zemi, tak v jiných zemích pokud jde o nevyužitý plyn a ropu a jejich naleziště. A myslím si, že je mnohem lepší mít plyn a ropu z Evropy, než ji dovážet ze zemí s často velice nestabilním režimem. Další oblast, o které se pořád mluví, je zemědělství a to je také naprosto zásadní. Já myslím, že teď je 90% podniků v zemědělství malé a střední podniky, představují spoustu pracovních míst, dvě třetiny potravin z moře, které jíme v Evropě, se ale dováží z Evrop- mimo Evropu. Takže opět akvakultura. Musíme o tom mluvit, musíme řešit problémy. Já například vím, že v naší zemi je potenciál pro velkou farmu, akvakulturní farmu jistě, e, jsou tady námitky, ale je potřeba zabývat se těmi námitkami, řešit je. A musíme mít jistotu, že nevzniknou problémy, protože různé skupiny mají různý názor, závislosti na jejich zájmech. A velice často mohou zabrzdit dobré projekty, ještě než se ví, v čem to v podstatě spočívá. A proto potřebujeme vědecky podložené argumenty, abychom se postavili proti těmto námitkám, protože, jak už bylo řečeno, i ve společné rybářské politice Akvakultura je oblast s obrovským potenciálem v Evropě. Je ji možné řešit způsobem šetrným k životnímu prostředí a pak nastane pokrok. Další oblast je biotechnologie, modrá biotechnologie, která zatím není proskoumaná, také nabízí eh, skvělé příležitosti k řešení globálních výzev, před kterými stojí společnost. Je možné zpracovat synergie, týká se to například vývoje léků, kosmetiky a tak dále. A tady je obrovitý potenciál. bylo to zdůrazněno při celé řadě diskuzí tady v parlamentu, je velice zajímavé, co se v této oblasti děje. Jsou to věci, které je možné zahájit v celé řadě oblastí Evropy. A poslední věc, ta nejzjevnější ze všech samozřejmě je cestovní ruch. Hraje klíčový rozvoj v udržitelném rozvoji ekonomiky přímorských oblastí. Je tady velký potenciál a ten potenciál každý rok roste, já to vidím ve své vlastní zemi. Týká se to vodních sportů, nejrůznějších činností na moři. I tady musíme rozvíjet infrastrukturu a je tady velká možnost uplatňovat strategie pro cestovní ruch, rozvíjet přístavy, dálnice na moři, mořské dálnice. To jsou všechno věci, které mohou vytvářet pracovní místa, rozvíjet potenciál moře. A všechno se to dá udělat způsobem šetrným životním prostředí a může to také pomoct Evropě k mnohem větší konkurenceschopnosti a také samozřejmě zajistit, že recese, ve které se teď nacházíme, recesi bude možné překonat a bude pokračovat růst v celé řadě oblastí a, jak jsem říkal, zajistíme pracovní místa a rozvoj. Já si proto myslím, že tato oblast má obrovitý potenciál a je důležité, abychom se postavili za návrhy komise, aby evropských parlament tyto návrhy podpořil a abychom samozřejmě dali zdroje k dispozici těm, kdo chtějí vytvářet tu zásadní právní jistotu a infrastrukturu nezbytnou pro investice, které povedou k rozvoji tohoto úžasného potenciálu. Takže modrý růst je modrý růst. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji, Šone. Pan Patrice Tyrolia. Madame la présidente, chers collègues. Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně, dovolte, abych poděkoval zpravodaj za tento návrh stanoviska, který velice správně zdůrazňuje veškeré, veškerý užitek, který bychom mohli mít právě z této iniciativy v rámci modrého růstu. Uh, Komise přichází se sdělením, které, které obsahuje veškeré ekonomické aktivity v této oblasti a které by mohlo umožnit, abychom z tohoto přímovského námořního prostředí opravdu těžili maximum. Je to iniciativa, která je velice pozitivní a v podstatě to doplňuje naši práci, kterou jsme um, vykonali v této oblasti integrované námořní politiky. Rád bych zdůraznil, já jsem ale nepochopil úplně, jak výbor TRAN proč výbor TRAN by byl tím povolanějším výborem, aby měl eh, aby byl gestorským výborem pro tuto problematiku, všem to je možná předmět jiné debaty. Rád bych zdůraznil to, že veškeré aktivity, které jsou zde zmíněny, mají určité externí dopady, které by mohly být nesmírně negativní především na životní prostředí i přesto, že, bychom, že bychom mohli zdůraznit především udržitelnost ve všech našich ekonomických modelech z nečišťování, z různých akvafarem nebo, nebo cestovního ruchu, znečišťování v důsledku vypouštění různých chemikálií a tak dále. To samozřejmě na to nesmí zapomínat. Integrovaná politika v této oblasti která tato iniciativa Modrého růstu je součástí této strategie, by měla reagovat koherentním, globálním způsobem na přístup k tomuto k této problematice. Ovšem musíme zdůraznit udržitelný dlouhodobý rozvoj těchto aktivit Ovšem v tomto sdělení bohužel podle mého názoru tomu tak není. Tento integrovaný přístup by měl být mm, jednak v našich evropských regionech, ale i třetích zemích, kde tradičně námořní prostor mm, představuje často hraniční prostor, ale zároveň možnost vzájemného obchodování a tak dále. Evropská unie by mohla se podílet se svými kolegy na nákladech, ale i zisku, který který pramení z tohoto modrého rozvoje na celosvětové úrovni. Ano, je to právě ta globální role EU, kterou podle mého názoru Evropská komise nedostatečně zdůraznila. Je zde mnoho ustanovení v tomto textu, které jasně hovoří o konkrétních aktivitách členských států Evropské unie v tomto ohledu. Pokud je o operační uh, Eh, záležitosti financování v této oblasti podle mého názoru nedostatečně zdůrazňuje regiony. Pokud tato modrá, modrý růst by měl být naší prioritou, tak bychom měli mít určité pilotní projekty, které si zvolil Evropský parlament a které podle mého názoru by možná měly trošku zmodrat tento dokument Evropské komise zdůrazně to, že nejzdálenější regiony a ty nejchudší regiony by měly hrát um, strategickou roli v modrém růstu a pokrok v oblasti vnitřního trhu, zbližování um, v rámci Evropské unie by mohlo umožnit těžit plně z, um, z výhod těchto regionů, které se nachází po celém světě. Proto bychom měli podpořit koherenci, evropskou metodu, pokud jde o pobřežní oblasti, námořní oblasti. Nemůžeme tuto diskuzi nikdy samozřejmě oddělit od jednání, které jsou spojeny s rozpočtovými prostředky. Samozřejmě, že ambice vypadají velice dobře na papíře, ovšem bez financování, dostatečného financování to budou pouhá slova. Děkujeme. Nikos má slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že je velice důležité mluvit o strategii pro tuto oblast, protože když mluvíme o těchto zdrojích, mluvíme také o mořských povodích. mořská povodí musí přispět k udržitelnosti a také k růstu. Vzhledem k tomu, jakou činnost je možné provozovat v této oblasti a jak mohou přispět k zaměstnanosti a k lepšímu využití přímorských oblastí. Musíme chránit biologickou rozmanitost a musíme také zajistit, že tyto oblasti, situace v těchto oblastech a jejich infrastruktura se nebudou zhoršovat. Musíme si být vědomi důsledků znečištění v této oblasti. A proto musíme vypracovat nástroje, které nám umožní uplatňovat udržitelnou strategii pro tato mořská povodí. Musíme se postarat o to, že evropské nástroje a politiky se budou navzájem doplňovat. Zvlášť důležité jsou tady klastry. Nejenom z finančního hlediska, ale také z hlediska ochrany mořského prostředí a ochrany biologické rozmanitosti. proto je nutná debata mezi jednotlivými zúčastněnými stranami v evropských institucích a také je nutná debata na nejrůznějších úrovních, včetně úrovně vládní. Velice nás zajímá účast, nicméně Tato strategie musí zohlednit i to, že nepůjde v těch mořských povodích jenom o politiku jedné strany, protože tyto oblasti mají přeshraniční povahu. A samozřejmě právní a ekologické hranice, abych tak řekl, nejsou vždy jedno a to tež. Takže musíme zajistit, že budeme mít také odpovídající školící programy, abychom co nejlépe využili know-how, které máme k dispozici. V jednotlivých zemích můžeme sestavit výzkumné programy, stejně tak v různých regionech, abychom byli schopní postavit se novým výzvám. abychom také byli schopni vytvářet nová pracovní místa, modrá a zelená pracovní místa. Musíme tedy zajistit, že budeme také v kontaktu s výzkumnými pracovníky a s akademiky. V parlamentu a v komisi už se o těchto jednotlivých nástrojích mluvilo. Teď potřebujeme integrovanější přístup a musíme se postarat o to, že budeme respektovat také zelenou ekonomiku. Mám tady na mysli pokyny pro implementaci v pobřežních oblastech a strategii pro ochranu proti změně klimatu. Všechny tyto pokyny je třeba zapracovat, integrovat do předpisů pro mořská povodí. Potřebujeme udržitelnější politiku, aby dnešní investice byly udržitelné v čase. A z ekonomického hlediska, z hlediska ochrany životního prostředí byly proveditelné. Musíme se také zamyslet nad financováním, nad tím, jestli to mají být společné podniky nebo jednotlivé investice. Zdá se, že to bude velice komplexní situace. Všechno je to potřeba vyjasnit a budeme potřebovat také řádné programy, integrované programy zprávy pobřežních zón. Máme příklad toho, co se stalo v některých pobřežních oblastech, kde byla přijata určitá opatření, aniž by tomu předcházely odpovídající studie. A to samozřejmě znamenalo, že se zhoršila situace v mořském pobřeží. V naší zemi 25 takovýchto území bylo ohroženo. Takže záměr byl sice dobrý, byla tady snaha dosáhnout růstu, ale určité kroky způsobily problémy pro místní společenství. A teď obnovitelné zdroje. Tady je také problém, protože potřebujeme udržitelnější zprávu. A musíme se postarat o to, že omezíme emise CO2 a znečištění. To ale nepůjde, ty emise nemůžeme omezovat a současně investovat stále víc. do dalších forem energie, které vedou ke znečištění. Musíme se také zamyslet nad tím, jak provádíme hospodaření s odpady, například v přístavech. Máme plán 2020, podle kterého bychom měli mít ujednání mezi místními podniky a nevládními organizacemi. Aby se podpořili lodě, které méně znečišťují a aby se zlepšila účinnost lodí z ekologického hlediska, abych tak řekl. Takové země jako třeba Řecko mají finanční problémy, takže těžké nastavit ty investice správně. Toto všechno je velice důležité pro regionální rozvoj a také si jistě dokážete představit, v jaké situaci jsou ostrovy, které jsou vysoce zranitelné. Musíme tedy zvážit, jaké lodě, jaká plavidla jsou zelenější a jak můžeme podpořit výstavbu ekologičtějších plavidel. Víme, že v Pobaltí vznikla síť, ale to je věc, která je k dispozici v této oblasti, není to stejné všude. A pobřežní oblasti a ostrovy by mohly být jádrem této politiky založené na vytváření sítí v oblasti obnovitelných zdrojů. Já myslím, že už máme pilotní studie. Musíme se nad tím zamyslet a musíme také využít inteligentní sítě, které vznikají. A velice důležitý je samozřejmě také rybolov a cestovní ruch. Na plenáce nedávno proběhla rozprava o nové strategii pro společnou rybářskou politiku. A já myslím, že tady by bylo velmi důležité aby se modrý růst napojil na nové inovativní způsoby rybolovu. Musíme posílit udržitelný způsob rybolovu, aby také došlo k obnově pobřežních oblastí a také izolovaných míst na našem pobřeží. Můžeme tak vytvářet nové profese, nová pracovní místa a chránit biologickou rozmanitost. To jsou tedy všechno klíčové oblasti, které je třeba zdůraznit. A Fond pro mořský rybolov je třeba využít zejména pro ta opatření, která lidem umožní najít pracovní místa v rybolovu a také nové formy zaměstnání, které z toho vyplynou. A na závěr chci upozornit na cestovní ruch. Tady musíme podpořit výhody, které mají některé oblasti, některé pobřežní oblasti. Nesmíme vyzdvihovat takové ty horší formy cestovního ruchu, ale musíme spíš investovat do udržitelného cestovního ruchu. Do produktivnějších forem cestovního ruchu které vycházejí z jiného modelu cestovního ruchu. A tento model jistě obstojí ve zkoušce času. Takže je tady spousta věcí, které můžeme dělat. Ekoturistiku, ekoturistiku spojenou s rybolovem, vodní sporty, mohou se objevit nové formy cestovního ruchu. Nechceme, aby to byl nějaký bumerang, který bude mít nakonec negativní dopad na místní společenství. Děkuji. Eh, Děkujeme, říká paní předsedající François. Velice stručně, vážená paní předsedající, pouze dva body, já bych to pouze doplnil k této zprávě. Myslím si, jelikož hovoříme o těch um, o, o propojení s makroregionální strategií v této oblasti, pokud jde o ta povodí e, mořská, to si myslím, že by mohl být další pozměňovací návrh, který bychom předložili. A zároveň zúraznit, že pro tento modrý růst a zároveň pro boj proti um, skleníkovým plynům bychom měli především v oblasti arktického e, oceánu, severního ledového oceánu a středom, ehm, středomorské oblasti zdůraznit a posílit naše aktivity. To budou dva pozměňovací návrhy, které předložíme. Děkujeme, Rika, děkuji za slovo. Já za pana Učeho, který je naším stínovým zpravodajem, dovolte několik poznámek k tomuto návrhu stanoviska. Náš stínový zpravodaj vítá toto stanovisko, tento návrh a je s ním velice spokojen. Myslí si, že moře a pobřeží jsou zásadní pro ekonomiku, pro hospodářství. Představuje to v současné době 5 milionů pracovních míst a 5 5 miliard ročně to přináší do HDP, proto potenciál těchto oblastí je obrovský. Pokud teda budeme mít dostatečné investice a provádět výzkum této oblasti. Pokud o energetiku, potřebujeme zdůraznit potenciál um, přílivové energie, energie mořských vln, protože tato energie by mohla přispět k našim cílům v oblasti obnovitelných energií tím, že budeme minimalizovat uh, využití půdy v této oblasti a zároveň snížíme emise skladníkových plynů. Další, pro, další oblast, která by měla být v této iniciativy modrého růstu rozvinuta, se týká pobřežního a námořního turismu, cestovního ruchu to představuje další eh, příjmy pro pobřežní oblasti, ale u například jiných oblastí, nejzdálenějších a ostrovních oblastí. To je jediný sektor, který umožňuje ekonomický růst. Proto musíme udělat vše proto, abychom těmto oblastem, abychom tam vylepšili infrastrukturu, přístavní možnosti a zároveň přenesli soukromý i veřejný kapitál. Oblast cestovního ruchu je zároveň další oblasti, která umožňuje tvorbu udržitelných míst. Ještě jednou děkujeme zpravodaji a předložíme pár pozměňovacích návrhů. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Pane Zimere, vy jste z DG eh, z komise mezi námi nebo někdo jiný z vašeho DG. Ano, možná pár slov, velice stručně. Děkujeme zpravodaji. Děkujeme vašemu výboru za pozitivní připomínky k této iniciativě modrého růstu. Padlo zde mnoho připomínek, poznámek, proto je obtížné dotknout se všech aspektů modré ekonomiky. Možná to klíčové slovo, o tom už se zmínil zpravodaj, potenciál. A my se snažíme ne pokrýt všechno, pokud jde o tuto námořní ekonomiku, hospodářství, ale zúrazně několik konkrétních oblastí, které by mohly představit potenciál, silný potenciál do budoucna, více pracovních míst, udržitelný růst. Poznamenali jsme si všechny vaše připomínky, poznámky, souhlasíme s nimi, pokud jde o regionální politiku. Budeme se snažit přetavit to do programování regionálních místních eh, finančních prostředků, dále je to výzkum, vývoj, financování Horizontu 2020. A poslední bod, konkrétní, tam je ta právní jistota, tak jak to bylo zmíněno ve stanovisku. My jsme minulý týden přijali návrh v tomto ohledu pro směrnici ohledně námořního územního plánování. To je něco, co snad spoluzákonodárci to ještě musí zvážit, ovšem mohlo by to vytvořit právní jistotu pro ty společnosti a podniky, které mají zájem investovat do modrého hospodářství. Děkujeme. Šone, ještě poslední slovo. Na závěr, ano. Děkuji, paní předsedkyně. No, to je velice povzbudivé. Konzistentnost připomínek kolegů i komise. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že je zde obrovský potenciál a že musíme postupovat opatrně, musíme vybudovat tu správnou řádnou infrastrukturu a zároveň svět vědomí dopadu na životní prostředí. Je to dílo, které se bude rodit pomalu, komise o tom řekla, postupně, krok po krok roce, tak, aby jsme dosáhli návratnosti co možná rychleji a k těm obtížnějším oblastem bude přistupovat postupně. A předřečníci již se o těchto oblastech změnili cestovní ruch, ten je asi mezi těmi nejjednoduššími oblastmi, pokud je očekávaný pokrok. Dále ovšem se zde zmínili o jiných oblastech, které budou důležité do budoucna a velice mě těší, že jste se zmínili o využití energetického potenciálu našich moří, vytvoření našich vlastních možností, energetických možností zde v Evropě, tak abychom nemuseli být tak závislí na dovozu. Je to na samotném počátku rozvoje, je to samozřejmě velice vzrušující, a jak už se zmínila o tom je se právní jistota je důležitá, strukturální fondy, Horizon 2020, pokud jde o výzkum, vývoj, to všechno jsou nesmírně důležité body a mě to potěšilo. Proto budeme pokračovat tímto směrem. Za několik let toto bude považováno za ten základní první krok. Dobře, a nyní lhůta pro pozměňovací návrhy. Rovněž návrhuje, říká paní předsedkyně 22. 3. v poledne pro předkládání pozměňovacích návrhů. A tím jsme ukončili naše dnešní setkání. Ráda bych vás všechny vyzvala, abyste opustili naši místnost, protože bude probíhat schůzka koordinátorů, takže prosím, aby všichni ostatní opustili naši místnost co možná nejrychleji, abychom s koordinátory mohli okamžitě začít. Děkuji.